Okay, liebe Takže, milí kolegové, začneme. Myslím, že teď se budeme zabývat bodem 20 na pořadu jednání. Je to první rozprava k eh, zboží obdvojího užití a příslušné regulaci, to znamená, jedná se o kontrolu vývozu, zboží dvojího užití, tedy zboží, které se dá používat tak či onak. Takže to je jaksi legislativa, kterou jsme dlouho požadovali v parlamentu, jestli si pamatujete, že v souvislosti s přepracováním předchozího legislativního ustanovení nebo ustanovení jsme společně s radou a komisí učinili společné prohlášení, které jsme přijali. Myslím, že uplynulo, uplynulo čtyři roky od té doby. Takže komise měla čas, aby připravovala, připravila nový návrh a ten máme nyní na stole. A náš zpravodaj je pan Buchner a tomu teď předávám slovo. No, krát děkuji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci Evropské komise. Evropské obchodování v 21. století čelí důležitým změnám. Parlament má nařízení ohledně tzv. konfliktních minerálů a v příslušném eh, nařízení již prohlásil tento parlament, že chceme mít férové obchodování, obchodování, které by zohlednilo také lidská práva. Obchodní politika čím dál více prosazuje do každodenního vědomí občanů. Evropská unie je nejvýznamnější obchodní blok ve světě. A jako takový jsme schopni vydávat eh, impulzy ve světě. A máme opětovně tuto příležitost tak učinit. Dovolte mi, abych připomněl jednu skutečnost kterou ne, nezbytně spojujete eh, s tímto nařízením. Náš parlament v posledních dvou letech 15krát, opakuji, 15krát eh, se vyjádřil mm, proti eh, chování autokratických režimů z hlediska vývozu obchod, ob, eh, obchodních skupin nebo komodit dvojího využití. Přijali, přijali jsme usnesení v tomto ohledu, usnesení, která byla tedy přijatá velkou většinou politických skupin tohoto Evropského parlamentu. Takže je zcela jasné, že tady je jasná vůle zlepšit nařízení v této oblasti. A nyní můžeme tedy ukázat v samostatném legislativním postupu, že stojíme za těmito rozhodnutími a že můžeme vypracovat velice silnou pozici a to společně eh, dojednat eh, toto ustanovení s radou. Dovolte mi, abych na té abstraktní úrovni vysvětlil, eh, o čem budeme jednat Jedná se o zboží dvojího užití. Vypadá to jako velmi nezáživná věc, která není důležitá. Samozřejmě tak to vůbec není. A proto já bych dokonce řekl, že technologie s dvojím užitím má stěžejní význam z hlediska vedení válek eh, v našem století. Jedná se o všechny významné zbrojní systémy, které jsou rozhodující ve válečních konfliktech, které obsahují právě komponenty zbožího dvojího užití. Dokonce bych řekl, že se jedná o Eh, zbraně tohoto století, které obsahují tedy prvky, které jsou buď povoleny nebo nejsou povoleny a které zvláště zahrnují takzvané digitální zbraně. Digitální zbraně to jsou v podstatě technologické prostředky ke špionáži, k dohledu a jsou to také prvky, které se dají manipulovat. Bohužel Toto zboží je často používáno v atokrických režimech proti lidským právům, proti demokracii nebo proti sociálním právům. Žijeme tedy v období smartphonů všech možných značek. Žijeme tedy v období, kdy Eh, eh, máme například amerického prezidenta, který komunikuje prostřednictvím Twitteru. Takže to, co se děje v digitálním světě, se nás všech výrazně dotýká. Ty příklady ničivého využívání digitálních zbraní eh, dvojího užití jsou četné, bojuje se proti demokracii a e, může to jít od Siemens, Nokia v, ba- v Bahrejnu, v Egyptě a tak dále. To znamená, že je nejvyšší doba, aby zákonodárce opět převzal kontrolu. Jedná se o prosazování lidských práv v digitální éře. Ale jedná se také o bezpečnost členských států a občanů EU. Návrh komise nám poskytuje velice dobrý základ z hlediska regulace zboží dvojího užití a harmonizace exportu a efektivního eh, regulování. Tento návrh obsahuje prvky, které jsme už eh, požadovali v celé řadě eh, parlamentních ustanovení, u, u, usnesení. Navrhuje harmonizaci Eh, těchto ustanovení na základě na eh, principu ochrany lidských práv. Členské státy jako Německo a Nizozemsko již mají takovéto mechanismy z hlediska kontroly exportu zboží dvojího užití a používají je zvláště v oblasti eh, techniky dohledu. Je tedy nejvyšší čas, abychom harmonizovali tyto postupy. A abychom je jasně definovali pro všechny členské státy. Protože co chceme nejméně? Chceme nejméně mít 28 regulací, eh, které by v podstatě narušovaly hospodářskou soutěž. Německo jako členský stát má vlastně 50 a 60 podílu na trhu v rámci 28 eh, členských států z hlediska exportu těchto komodit. Takže Německo zavedlo již tento mechanismus právě z tohoto důvodu. Máme podniky v Evropě, které eh, podnikají v této oblasti a v tomto ohledu je nutné odbourat byrokracii a podpořit harmonizaci. Technologický pokrok je velmi rychlý v této oblasti a proto konečné nařízení by mělo být efektivní a mělo by jasně postupovat proti takzvaným černým ovcím a mělo by odstranit nedostatky z hlediska vývozu eh, některých škodlivých technologií. Samozřejmě, návrh komise musí být eh, přepracován v některých oblastech. Já už jsem diskutoval s celou řadou expertů zbrojního průmyslu, občanských společen, společností, tak, abych si udělal celkový obraz této situaci. Zákon um, se musí snaž, snadno používat a nesmí poškozovat evropskou ekonomiku. Proto naším důležitým úkolem je mít jasný, jasné formulace, jasné definice a takto připravit tento návrh. Zajistit bezpečnost, to je předpoklad u tohoto nařízení. A v této souvislosti vítám eh, nový licenční řád, který navrhuje komise, eh, což bude usnadňovat praktickou práci jednotlivých podniků, který se to bude cíkat. Pak je tady velmi zásadní detail. Evropští vývozci by měly zajistit, aby žádná škodlivá technologie nebo služby nebyly vyváženy, aby se zabránilo jejich zneužití, aby se zabránilo poškozování lidských práv. Mně jde o to, aby všichni tyto vývozci mm, mohli vyvážet tak jako obvykle, ale těch několik málo jaksi černých ovcí, které existují, musí být dostatečně a čas rozpoznáno a je nutné zabránit exportu. Já se těším na spolupráci s stínovými eh, zpravodaji a jsem velmi napjat, jak bude tato diskuse pokračovat. Děkuji. A nyní eh, Předám slovo panu Fielnerovi, který je stínovým zpravodajem. Děkuji. Eh, všichni víme, proč jsme tady a sice protože evropská kybernetická technologie byla používána eh, pro eh, porušování lidských práv eh, během arabského jara a nejenom tam. A my jsme chtěli nějaký návrh na vystoupení proti tomuto. Já jsem byl zpravodajem pro změnu drobnou té legislativy o zbožím pro dvojí použití, dvojího použití a tehdy komise eh, slíbila, že přijde eh, s tím legislativním aktem, který teď řešíme. Já si myslím, že ten návrh je tady velice vítaný. Je tak trochu eh, smutné, že tady nemáme tolik poslanců ve srovnání s tím, jak je to nesmírně důležité téma. Je to velmi důležité samozřejmě no, pro otázky válek a konfliktu po celém světě, ale také pro evropskou ekonomiku. Hovoříme tady o obrovských penězích. A velká část evropského průmyslu eh, obchoduje a vyváží tyhle ty věci. A zatím to není nic kontroverzního, ale mohlo by se to použít za určitých okolností tak, že by bylo třeba nějaká vývozní licence. Proto musíme být velice opatrní, až to budeme dělat. Chirurgicky přesně musíme se zaměřit na to, eh, co chceme eh, dosáhnout, abychom neporušili svoji vlastní konkurenceschopnost. Mám tady eh, nějaké prvotní připomínky k tomu, o které bych se rád podělil, i když jsme zatím na začátku a nemůžeme zacházet do podrobností. Za prvé, když jsem si tohle přečetl, tak eh, mám ten dojem, že přístup komise eh, je eh, široký a nebude dostatečně cílený. Je tam spousta obecných ustanovení, obecných návrhů a rozhodně to není tak chirurgicky přesné, jak jsem říkal, že by to bylo třeba. To je moje obecná reakce. Potom ještě eh, taková věc, která se týká principů. Poslední reforma eh, toho režimu eh, zboží dvojího užití proběhla v roce 2009, čili poměrně nedávno, pamatuji si, když jsme to dělali, byla tam velká debata o tom tady. Řekl bych obecně, že to je velice, nebo poměrně dobrá legislativa. Ty tam chceme něco přidat, samozřejmě, eh, jako jsou informační a komunikační technologie a lidská práva a pozměnit obecnou strukturu, ale když si tohle přečtu, tak tady vidím daleko širší reformní pokus, než jenom eh, v těch eh, oblastech, které teď chceme řešit. Je to opravdu třeba nebo neměli bychom se držet eh, opravdu jenom těch drobných změn? Můj přístup k tomu, jak eh, řešit vývozní kontrolu zboží dvojího užití, je za ten multilaterální, ten je obecně dobrý. Aby tahle exportní kontrola fungovala dobře a měla skutečný dopad, tak eh, to musí být multilaterální. A proto Eh, ty velmi dobré eh, eh, ty, ty režimy, které zde máme vyjmenované, jsou velice dobré. A měli bychom ukázat, že to je základní součást naší vlastní struktury a že neděláme nic, co by je mohlo podkopat. Měli bychom se pokusit neuplatňovat příliš mnoho omezení mimo tyto režimy protože to by mohlo narušit eh, ten multilaterální přístup. Já si myslím, že bychom se měli eh, pokusit eh, co nejvíce se vymezit, tedy, tedy držet toho přístupu, kde bude vyjmenovaný konkrétní seznam. Potom je tady rozměr lidských práv. Já předpokládám, že tak nebo jak se tam odstne, odstnou lidská práva. Pokud půjdeme do takového širšího přístupu, tak musíme mít jasný, jasnou definici eh, z autoritativních zdrojů ohledně toho, co přesně myslíme, pro koho, kdy a kde. Aby to bylo předvídatelné. Zeptal bych se komise, ale proč eh, se rozhodla pro ten nástroj, Eh, dvojího užití, řešení těch lidských práv, protože v jiných oblastech, je jako například mučení a, a té smrti, tam jsme zavedli zvláštní právní instrument. Protože samozřejmě by se dalo říct, že jsme mohli použít uh, legislativu uh, o zboží dvojího užití k nátlaku v oblasti trestu smrti nebo mučení. Proč v tomto případě? Historicky řečeno, tohle se mělo používat eh, na zbraňové technologie a na zbraně hromadného ničení, ale tady do toho zamícháme nový prvek. Proč eh, jste se zvolili, eh, nebo jste zvolili cestu tímto směrem? A poslední otázka, kterou jsem chtěl položit, vyplývá z toho, že jsou tady některé věci, které lze vyložit jako takový eh, extrateritoriální přístup. Pokud jde o... Eh, já jsem k extrateritoriálnímu přístupu skeptický. Hodně kritizujeme USA a správně, když se pokouší o extrateritoriální legislativu, i když si myslí, že je to pro dobrou věc v tomto případě. Pro nás. že chceme Ameriku kritizovat za toto, tak tady mm, bychom se najednou rozhodli dělat to tež. Takže když kritizujeme USA za to, že nutí evropské firmy uplatňovat americkou legislativu, tak musíme tady opatrně. I když eh, to tady děláme s dobrým cílem. Tady je to do značné míry otázka principu. Ale opět tady máme eh, před sebou eh, spoustu těžké práce Měli bychom se opravdu postarat o to, aby eh, si tahle věc eh, získala dostatek pozornosti. Myslím si, že se jí tolik pozornosti nedotýká. Dobrá, teď si dám slovo sám eh, za sebe, sám sobě, protože jsem stínovým zpravodajem za sociální demokraty. Sociál... Kolegyně a kolegové, proč jsme vyžádali si tento legislativní návrh? vzhledem k arabskému jaru byla řada těch sledovacích technologií eh, zneužita. A ten problém trvá. Jsou sledováni eh, novináři, který v šesti členských státech eh, za poslední dva roky ukázali, kolik vývozních povolení tady je pro eh, sledovací software. Bylo to v šesti členských státech. 317 povolení na věci, které jdou do eh, zemí, kde bych řekl, že mají problémy. A to bylo šetření pouze v šesti zemích. Těch, máme, těch zemí máme mnohem víc ale je strašně těžké k tomu získat nějaké údaje. A to, pokud máme mít obchodní politiku založenou na hodnotách, nesmí tak být. Proto je správné říkat, že musíme měnit svoji obchodní politiku a rozšiřovat ji. Naši legislativu tedy, pardon. Pokud jde o tu legislativu o mučení, eh, kterou připravila Maritě Šáke do značné míry, míry, e, tak máme obchodní politiku založenou na hodnotách, která, které jsou postavené na lidských právech. A, jasně se v globálním světě vyslovují právě pro takovýto typ obchodní politiky. Proto si myslím, že je dobré, že komise e, přišla s návrhem, čtyři roky ho, bylo, hodně trvalo. Spousta lidí už eh, nervózní, jestli si nebudeme muset počkat na nějakou vánoční nadílku, ale už jsme to konečně dostali, tak teď se do toho pustíme a pokusme se eh, za nějakou rozumnou dobu eh, to schválit. V tuto chvíli, pokud je ke stavu projednávání, eh, bych řekl ještě něco k pěti věcem. Za prvé, je tady nové kritérium pro eh, hodnocení vývozních licencí. A sice otázka lidských práv. A to si myslím, že je přístup, na který jsme čekali. Ovšem, i tady je třeba znovu stanovit, jaké, podle jakých ukazatelů. Je důležité, aby i podniky tady eh, měli jasno. V jiné legislativě jsme eh, pracovali s manuály, s, s informačními souhrny od eh, příslušných institucí tak, aby existovaly určité pokyny zásady obecné pro vysvětlení toho, co, co jsou lidská práva jako kritérium pro exportní povolení. Potom tam bylo eh, zavedeno další kritérium a sice eh, teroristické aktivity. Tam musím říci, že eh, hloubka té argumentace je poměrně omezená. Mám ten pocit, že vzhledem k politickým událostem posledních dvou let do eh, návrhu komise bylo prostě na poslední chvíli něco zahrnuto, co není úplně promyšlené. Takže mám trochu eh, pochybnosti ohledně toho, jestli to kritérium tam prostě jen tak můžeme nechat. Druhá věc. Chtěli bychom, aby eh, byl použit flexibilní přístup a nejenom Eh, přístup na základě seznamu, proto podporujeme eh, tu eh, všeobjímající, to všeobjímající ustanovení. S radou jsme nebyli schopni se na tom dohodnout, ale potřebujeme mechanismus, který rychle reaguje, rychleji než a jsme schopni aktualizovat nějaký seznam. To je zřejmé. A, a z toho neustoupíme. Tak, aby mohli reagovat efektivně a ty možné eh, mezery mohli rychle uzavřít. Potom třetí věc. Eh, nechat otevřený prostor pro budoucí vývoj. Při eh, té revizi jsme byli svědky toho, že rozměry informačních a komunikačních technologií jsme vůbec nepostihli. Musíme zde eh, otevřít eh, prostor pro eh, možný další vývoj, tak abychom tam nezapsali nějaký stav, který za technic, technicky za pár let bude překonaný. Takže je tady možné postupovat například delegovanými akty. To si myslím, že je velmi důležité. Za páté, Je jasné, že eh, podniky se eh, liší eh, ve svých možnostech, zejména malé a střední podniky. Jsou někdy chutě přetíženy těmi, těmi zákonodárnými požadavky. Proto je třeba zaměřit se, abychom nezatížili příliš poplatky ty malé podniky a, a neznevýhodnili oproti mezinárodním koncernům, zejména když ten, malý, ten sektor informačních a komunikačních technologií je právě, nebo se vyznačuje velkým počtem malých a středních podniků. A poslední věc, kterou jsem k tomu chtěl říct, je následující. Když máme v Evropské unii legislativu, tak to prostě nemůže eh, být, že se bude odlišně vykládat v jednotlivých členských státech. Zejména eh, se zdá, že různé malé a střední podniky vzhledem k různým správním požadavkům a výkladům přecházejí mezi jednotlivými členskými státy. A to prostě takhle nemůže být s evropskou legislativou. Tady musíme dosáhnout jasnější, silnější harmonizace a implementace ve členských státech. Teď bych eh, nechtěl eh, tady nějakým způsobem oživovat myšlenku na novou agenturu evropskou, ale musíme i jasně říci, že výklad a implementace ve členských státech eh, bude, budou podobné tak, aby nevznikaly žádné výhody a nevýhody konkurenční. Tady je třeba eh, tu situaci opravdu značně zlepšit. Tolik mějích pět pozvánek, eh, které tady tady uvádím do debaty a určitě o tom budeme podrobně ještě debatovat. Teď se dostáváme eh, k EKR Van Kepe. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Mé vystoupení je jménem pana Lunesem, který je stínovým zpravodajem za EKR a který v tuto chvíli musí být ve výboru Ekon, takže se omlouvá. Cílem modernizace tohoto nařízení o vývozu zboží dvojího užití řeší eh, politické výzvy, kterými, před kterými stojí Evropská unie, zejména v oblasti bezpečnosti a obrany lidských práv. Eh, Nové kontrolní systémy musí vyhovovat eh, třema aspektům. Ekonomickým aspektům, bezpečnostním aspektům a samozřejmě také mm, eh, etickým požadavkům. Při revizi tohoto nařízení EKR vítá přístup Evropské komise, která se snaží sjednotit eh, systém vývozních kontrol a přispívá to také ke snížení administrativního administrativní zátěže, která zatěžuje podniky a znamená to také ovšem uší spolupráci mezi komisí a příslušnými úřady a e, sjednocení systému vydávání povolení. Aby tento systém kontrol byl skutečně účinný, tak musí být lépe koordinován na základě stávajících mezinárodních dohod e, Vzhledem k dostupnosti, celosvětové dostupnosti tohoto zboží, ovšem eh, evropské kontroly nepřispějí stoprocentně k ochraně lidských práv na světě. Legislativa by také měla vytvořit eh, prostředí, které ochrání eh, odůvodněné zájmy našich podniků. A poslední věc, eh, návrh chce rozšířit působnost tohoto nařízení tím, že eh, zavádí eh, do působnosti nové produkty, hovoří také o zprostředkování a tranzitu, ovšem některé tyto ustanovení jsou vágní, mohly by vést k k nesprávné interpretaci a nekalé hospodářské soutěži. Komise přislíbila vydání vysvětlujících pokynů a my se chceme zeptat, proč tyto pokyny nemohou být přímo součástí daného nařízení. Také rozšíření tzv. univerzálních kontrol vyvolává nejistotu ohledně eh, due diligence. Zdá se nám to neproporční eh, především vůči malým a středním podnikům, firmám, které nemají znalosti a Mm, prostředky, jak vyhovět eh, všem těmto ustanovením. Což si myslím, že celkově ohrožuje cíl tohoto eh, naší, nařízení. Pan Luné se nicméně těší na další spolupráci na této věci. Děkuji nyní paní Markešáke. Děkuji. Já chci říci, že mm, Děkuji za tento eh, aktualizovaný návrh evropské legislativy. Já už jsem po aktualizaci volala více než pět let a každý den, který uběhne, znamená, že revize je eh, o něco naléhavější je potřeba, aby kontroly byly rychlejší, levnější a koordinovanější. V okamžiku, kdy nemáme efektivní systém vývozních kontrol, má to dopady na lidská práva a já jsem velice ráda, že to dnes práva explicitně zmiňuje, ale jsou zde samozřejmě i strategická rizika, když eh, jsou tyto prostředky zneužity kriminálními či teroristickými organizacemi, anebo si můžeme představit eh, jejich zneužití v obchodní špionáži, což jsou vše činnosti, které nechceme žádným způsobem usnadňovat. Takže aktualizace tohoto nařízení ukazuje, na čem by měla Evropská unie zakládat svou obchodní politiku na hodnotách. A jsem tedy velice ráda, že hledáme způsoby, jak vyřešit nedostatky stávající legislativy a jak se vyhnout zastaralosti těchto ustanovení a vytvoření nových nedostatků či mezer. Jsem tedy ráda, že návrh obsahuje kritéria v oblasti lidských práv, ale je třeba jasně říci, eh, o jaká porušování lidských práv nám jde, jakým způsobem je porušovat a na tom ještě musíme zapracovat, protože dosavadní znění není jasné. Druhá věc je potřeba pečlivě se zabývat definicemi použitých technologií, protože eh, víme o problémech s vágními eh, definicemi a zároveň je třeba zajistit, aby výzkumníci v oblasti eh, bezpečnosti měli přístup k technologiím a aby na ně nedopadla tato legislativa negativním způsobem, takže to můžeme vše napravit přesnou definicí. A další věc, chtěla bych se podívat také na následky ke kterým eh, by vedly nesprávně udělené licence, anebo když vývozní úřady eh, bez eh, dalšího zvážení udělí povolení. Známe bohužel případy vývozu, kdy byla poskytnuta licence, aniž by byly provedeny předchozí řádné kontroly. Takže třeba zajistit, aby veškeré kroky, které podnikáme, byly skutečně cílené, přesné a účinné. Také je to velice důležité pro eh, podnikatele samotné. Nechceme jim nějak škodit zbytečnou byrokracií nebo vágními termíny a definicemi, abych nevznikala právní nejistota. Na druhou stranu řada firm, které obchodují s, těmto, s těmito eh, výrobky, musí procházet stávajícím systémem kontrol a tak už mají potřebné zkušenosti. Je ale potřeba, abychom byli přesní, nastavili jednotná pravidla hry pro všechny a abychom zabránili eh, situacím, kdy si vývozní firmy hledají eh, místo nejmenšího odporu při vývozu což je v souladu s naší snahou zavést jednotná pravidla na jednotném trhu. Chtěla bych explicitně ocenit roli organizací občanské společnosti a také roli investigativních novinářů, pokud jde o odhalování skutečných důsledků vývozu zboží dvojího užití, které následně bylo zneužito pro porušování lidských práv. A bohužel šlo i o zboží z EU. Práce občanské společnosti a investigativních novinářů ukázala, že došlo k uvěznění, mučení a jiným závažným případům porušování lidské, lidských práv na základě zneužití systému vývozu zboží dvojího užití. Myslím si, že je naprosto zásadní, abychom v, okamžik, v tomto okamžiku na sebe vzali potřebnou odpovědnost jako Evropská unie, abychom na věc nahlíželi z globální perspektivy. Je totiž eh, pravděpodobné, že Evropa či Spojené státy americké, tedy demokratické země, budou eh, vůdci na současném trhu, ale pokud si nenastavíme normy, tak jaké nastav, jakou nastavujeme situaci do budoucna pro všechny další země, které budou eh, agresivně vstupovat na trh s různými špionážními technologiemi a zařízeními. Musíme tedy prosadit naši politiku založenou na hodnotách pro tento druh obchodu a myslím si, že tato aktualizace se kterou přichází Evropská komise, zapadá do potřeb, které v tuto chvíli máme a těším se na další spolupráce se stínovými zpravodaji a všemi dalšími ohledně této důležité problematiky. Děkuji. A nyní za Kue Anemani. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise byl dlouho očekáván a je velmi vítán a děkuji panu Bochnerovi a dalším stínovým zpravodajům za jejich přínos. Je to těžká věc, protože někdy i voda může být použita v dvojím způsobem. Je e, k e, pití, ale i k utonutí. A, a, takže u složitých věcí, jako eh, softwaru, který používají eh, aktivisté k eh, prezentaci svých názorů, tak je to zapeklité. Je důležitá je transparentnost. Musíme zůstat nebo musíme dále trvat na tom, aby lidé za to byli odpovědní. Potom ty, ta lidská práva. bohužel návrh eh, komise eh, není příliš eh, přesvědčivý, pokud jde o to, co komise dosáhla například v CETA. Ten, samozřejmě to je komerční aspekt, ale prosím postarejte se o to také, aby lidská práva dostala naprostou prioritu já eh, budu určitě eh, toto téma dále s velkým zájmem sledovat. Und für die EFDD. Teď za FDD paní Begin. Grazie, presidente. Děkuji. Pane předsedo, v rámci tohoto bodu zboží dvojího užití je třeba si uvědomit, že se jedná o technologie, jejich civilní uplatnění Eh, které mohou být eh, zneužity. Ku příkladu, radarové systémy, které se používají eh, v civilním letectví, mohou být zneužity pro navádění střel. Možná si vzpomenete také na případy hackerů italské společnosti, které dostali povolení Renzeho vlády k vývozu softwaru pochybným zemím, včetně Egyptu ve své době. A řada novinářů, aktivistů, včetně Julia Rennyho, byly v, přímém či nepřímém, eh, v přímé či nepřímé souvislosti s tímto případem poškozeny. V březnu roku 2016 jsme vedli diskuzi o celé věci tady v parlamentu, eh, stejně jako eh, rok předtím. A pro Itálii je skutečně toto velice eh, palčivý problém. Možná tady nejsem jedinou italskou zas, zástupkyní v tuto chvíli. Je tedy potřeba velice pečlivě si projít návrh Evropské komise a soustředit se v něm především na zneužití technologií sledování. Víme, že v tuto chvíli bylo vydáno v této oblasti na 317 povolení a jenom 14 bylo zamítnuto a přitom se často jedná o cílové země nedemokratické povahy. Dánsko, Spojené království, Itálie, to jsou země, které se dostatečně nepostavily své odpovědnosti a já chci říci, že je třeba provádět eh, předběžné kontroly konečných eh, uživatelů, protože dosavadní systém vydávání povolení funguje tak, eh, že se často vůbec neví, kam software, špionážní software, ku příkladu směřuje, jaká je cílová eh, země či eh, cílový uživatel. A já si myslím, že je velice důležité, abychom těmto situacím začali předcházet, eh, ale zároveň, abychom nepodkopávali naše malé a střední podniky. Lidé mají pochopitelně obavy z toho, jak dopadne zjednodušení systému, bojí se vágních definic, chci také přesnou definici působnosti tohoto nařízení. Myslím si, že to dlužíme všem, abychom situaci v těchto oblastech napravili. A pokud jde o administrativní zátěž, tak ehm, zde je často obtížné pro malé a střední podniky probrat se potřebnými informacemi a dobrat se konečného uživatele. snadno se přichází s ustanoveními na papíře, ale důležité je, aby došlo ke skutečné modernizaci systému, který se vypořádá se současným roztříštěním, které poškozuje zejména malé a střední podniky. Takže je potřeba vyjasnit situace povolení a licencí pro export. To je dobře, že o to se snažíme ale třeba by probíhala také výměna názoru, výměna informací mezi příslušnými úřady. Budeme tuto věc monitorovat a připravíme k tomu vlastní pozměňovací návrh. Jinak děkuji panu Buchnerovi za přípravu úvodního materiálu. Žádáme větší důslednost při vydávání povolení a dodržování lidských práv jako jedno z důležitých kritérií. Děkuji. A teď komise má slovo. Bylo by dobré, kdyby udělala ještě jednou úvod a zareagovala na ty podněty, Promiňte. Pan Takula ještě, ten nebyl na seznamu. Ano, děkuji. Já jsem eh, netušil, že budete tak rychlý, pane předsedo. Tak jsem se přihlásil až pozdě. Já nevím, jestli je možné, abych už dnes vystoupil ve finštině. Zdá se, že to není možné. Bohužel tomu tak často je. takže bohužel musím vystoupit v angličtině. Evropská komise odvedla obrovský kus práce na tomto návrhu a vítám celou řadu změn, například snížení administrativní zátěže, ale mám trochu obavy, zda eh, některé jiná, některá jiná ustanovení zase tu administrativní zátěž nezvýší. Například eh, eh, vytvoření toho nového seznamu o technologiích sledování. To se mi zdá problematické. Je to možnost, která mm, může navýšit administrativní zátěž a Problém vidím také v tom, že Evropská unie znovu vytváří legislativu, kterou jiné země nepoužívají a tudíž to může mít negativní dopad na naši konkurenceschopnost, eh, protože jiné seznámy zase vycházejí z mezinárodních eh, dokumentů. A důležitým bodem je tady také nutná konzultace před vývozním eh, zákazem. Problém spočívá v tom, že tento zákaz je založen na omezené množství informací a rozhodnutí činí jeden eh, stát. Je třeba, abychom sdíleli dobré postupy a informace o záporných rozhodnutích. V této oblasti zatím vidím nedostatky. Děkuji. Thanks a lot. And now it's the turn of the Commission. Uh, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Děkuji panu Buchnerovi a všem stínovým zpravodajům eh, za jejich příspěvky do této diskuze. Určitě se budeme těmito poznámkami řídit eh, v našem uvažování a při další prác, legislativní práci. Ještě bych chtěl říct si několik poznámek v reakci na vaše vyjádření. Vy jste, pane předsedo, správně řekl, že tento návrh nám zabral trochu času, vyjádřil jste se trochu kriticky k té eh, délce. Já s tím eh, souhlasím, ale jde o to, že se jednalo o obtížný návrh, eh, nesnadno se hledala rovnováha. A my si myslíme, že v tuto chvíli náš návrh je skutečnou aktualizací systému stávajícího. Je to, mm, není to přímo revoluce, to bych neřekl, ale jedná se o aktualizaci a vylepšení toho dosavadního systému vývozních kontrol a ta, to vylepšení eh, je v souladu s naší obchodní politikou a doufejme, že eh, to je také návrh vyvážený a proporční. Vzhledem k tomu, že se snažíme, abychom nevytvářeli další legislativní a administrativní zátěž, byť je to oblast, která eh, se velice rychle mění, jak jste sami uznali. Náš návrh tedy se snaží docílit několika věcí. Jednak eh, se snažíme znovu podívat na správnou rovnováhu mezi bezpečností a lidskými právy. Eh, snažíme se do toho zapracovat koncepci zboží dvojího užití, nastavit správně kritéria a parametry pro kontroly s technologií sledování. My jsme um, přistoupili celé věci eh, s tím vědomím, mm, které s námi sdílí jiné instituce i občanská společnost, že kontroly je opravdu potřeba aktualizovat, abychom zabránili tomu, že se digitální eh, technologie sledování vyvážejí a eh, negativně pak přispívají k porušování lidských práv, eh, což by bylo v rozporu s, sdělením komise o lidských eh, právech eh, nebo s nedávnými vyjádřeními komisařky Malstrom. Proto tedy předkládáme tento upravený návrh, ale snažíme se k tomu přistoupit skutečně důsledně, a co se týče způsobu provádění kontrol a identifikace konečného použití a uživatelů, postupujeme také velice opatrně. Jde nám o um, nastavení systému inteligentních vývozních kontrol, Chceme systém, který bude schopen se přizpůsobovat rychlým změnám v technologiích. Také navrhujeme optimalizaci architektury eh, současných povolení EU. Zavádíme nové, nová vývozní povolení a tady beru eh, v potaz eh, to, že vítáte náš přístup. Za čtvrté v našem návrhu usilujeme o větší harmonizaci kontrol, máme tam takovou tu eh, nouzovou brzdu eh, pro potřebné případy eh, technologií, které zatím oficiálně nejsou zařazeny na, na seznamu, ale ukáže se nezbytné jejich vývoz omezit. Necháváme si tedy možnost zareagovat na mezery, které se v legislativě objeví v souvislosti s rychlou změnou technologií. Další věc, minimalizujeme eh, kontroly v rámci přesunu eh, v Evropské unii. Takže celkově doufám, že tento návrh eh, bude návrhem směrem k integrovanějšímu systému vývozních kontrol v EU, nastaví rovné podmínky hry a že tak budeme schopni kolektivně jako 28. implementovat eh, harmonizovanější kontroly a nadále v této oblasti spolupracovat se soukromým sektorem, který je první obranou linií proti šíření zbraní. A ještě eh, některé eh, poznámky k tomu, co jste zmínili vy ve svých vystoupeních. My jsme otevřeni pochopitelně tomu, že bychom dále pracovali na pokynech, eh, které by eh, umožnily a zlepšily reálné uplatňování a provádění tohoto legislativního návrhu. Jde nám totiž eh, o to, aby celý proces byl co možná nejtransparentnější. A myslíme si, že mm, takové pokyny by měly být dostatečně jednoduché, ale přitom jasné, aby vyřešili přetrvávající nejasnosti. A poslední věc, to je taková trochu konkrétní záležitost, o které hovořil pan Fielner. E, extrateritorialita v tomto návrhu. Máte pravdu, že tento návrh umožňuje aplikaci určitých kontrol nad e, Eh, rámec eh, celního území EU, ale já zde chci říci, že to zůstává v jurisdikci EU, týká se to kontrol služeb, zprostředkování a technické pomoci poskytovanými zahraničními firmami, které jsou kontrolovány evropskými firmami, takže si myslíme, eh, že to je dostatečně omezené. Já doufám, že moje poznámky vám budou nápomocné při vaší další práci. Děkuji. Ano, já myslím, že zůstaneme v kontaktu. Není ještě pan Buchner. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji za ty mnohé dobré nápady, které tady byly předloženy. Já doufám, že najdeme cestu, která umožní všechny uspokojit s tím výsledkem, protože je důležité, abychom pokud možno eh, hlasovali semknutě. Já myslím, že musíme vyzvat signál v tom smyslu, že za tímto novým návrhem stojí široká většina. Takže těším se na budoucí spolupráci a doufám, že velice rychle dospějeme k dobrým výsledkům. Děkujeme, pane Buchnere, a to by mělo být předmětem našeho společného snažení dospět ke koncensu a mít dobrou vyjednávací pozici v jednání s, s radou. Já myslím, že v konečném efektu minule jsme dosáhli velice dobré pozice z hlediska řízení ohledně eh, zboží, které se dá používat jako mučení. 21. března budeme o tom jednat a nakonec na závěr tedy předloží pan zpravodaj konečný návrh. Takže tím uzavíráme bod 20 a dostáme se k bodu 21 a to je Záruční fond pro vnější činnosti. A navrhovatelkou je paní Kvistata Rovol a já jí předávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Záruční fond byl již navrhován roku 2009 a prostředky tohoto fondu v případě selhání eh, u úvěrů by měly být využívány na zaplacení věřitelů. Prosím kolegy, kteří odcházejí, aby tak činili v tichosti. Takže ty platby proběhnou, pokud v rámci jaksi úvěru nebo půjček, které byly poskytnuty v souvislosti eh, se společenstvím a případně zaznamenali selhání, tak budou tyto prostředky vyplaceny. A v každém případě mm, budeme jako společenství přejímat eh, tyto částky. Jedná se výlučně o ty platby, které se týkají třetí země nebo které podstatě měli financovat nějaké projekty v třetí zemi, to znamená EU plus vztahy vnějšího typu. Já už jsem řekla, že toto nařízení už existovalo od roku 2009 a na komise nyní navrhuje změnit toto nařízení z roku 2009. Ten návrh je součástí investičního plánu Evropské komise kde je nutné, nebo jehož smyslem je konsolidovat program pro migraci. Tento návrh zahrnuje čtyři změny toho nařízení, které je v současnosti platné. A my jsme byli požádáni, aby jsme vypracovali stanovisko, které mm, jaksi bude adresováno rozpočtovému návrhu. Takže jaké jsou to změny? Za prvé, jednak se uvádí příjmy z rizikové přirážky, které jsou vytvořené v rámci finančních operací EIB jako určitý čtvrtý nový zdroj příjmů záručního fondu. Ty eh, tři zdroje, které existovaly až do posud, to byly roční platby eh, z celé EU, potom to byly eh, úrokové platby z tohoto garančního fondu a pak to byly platby ze strany dlužníků, pokud tedy se nárokují tyto platby. Takže tímto způsobem jsme seřadili tyto příjmy. Za druhé, přebytek těch prostředků za ročního fondu, které přesáhnou 10% na místo těch nynějších 9% veškerých těch nesplacených úvěrů, bude opět vrácen tento přebytek do evropského rozpočtu. Tato úprava má vést tedy k větší, k větší finanční možnosti tohoto eh, garančního fondu. A eh, prostřednictvím toho bude tento garanční fond eh, lépe reagovat na případné a dodatečná rizika, bude chráněn. Třetí bod. Řízení aktiv tohoto záručního fondu se převádí z EIB na Evropskou komisi. Komise již spravuje záruční fondy EFSI a má tedy k dispozici odpovídající zkušenost. Takže management bude převedeno na Evropskou komisi a v podstatě smí, smyslem je konsolidování činnosti komise v oblasti řízení aktiv. Takže tím bude vlastně toto řízení mnohem důvěryhodnější. A čtvrtý bod. Komise bude předkládat parlamentu, radě a účetnímu dvoru každoročně podrobnou zprávu o situaci a řízení záročního fondu. A komise by měla pořídit podrobný seznam aktivit tohoto garančního fondu to znamená, komise navrhla seznam bodů, o kterých by měla podávat každý rok zprávu. Co se týče tohoto stanoviska, vážení kolegové, tak musíme prohlásit, že víceméně s tímto návrhem souhlasíme. Souhlasíme také s tím, co Rozpočtový výbor navrhuje a co napsal tedy do svého konkrétního návrhu. Musím říct, že kolegové z rozpočtového návrhu předložili méně změn než já a já už jsem jich předložila relativně málo. Takže eh, v každém případě eh, jsme eh, už spolupracovali také se stínovým zpravodajem a pokud eh, jsem to dobře pochopila, tak i vy s tím souhlasíte. Takže musím říct, že je tady eh, v podstatě schoda, což tedy práci zjednodušuje. Ty změny, které já jsem navrhla, tak ty můžete najít ve vašich složkách. Byly také již před, přeloženy a v podstatě Mohu říci, že více-méně eh, s tím návrhem komise souhlasím. Souhlasím s tím, že se převede zpráva na Evropskou komisi. To by mělo složit k tomu, že bychom uspořili náklady. Rebe řečeno, evropský rozpočet by zaznamenal z tohoto hlediska úspory a myslím si, že to v dnešní době je velmi důležité. Také vycházíme z toho, že budeme získávat lepší a přesnější informace ze strany komise o situaci a řízení nebo zprávě tohoto garančního fondu. To bylo předmětem mého prvního pozměňovacího návrhu. A druhý návrh uvádí, že komise musí zařizovat tuto finanční zprávu eh, eh, v souladu eh, s tímto textem, musí také realizovat příslušné investice v souladu s tímto textem. A třetí pozměňovací návrh, to je v podstatě upřesnění eh, toho, co by nám měla komise předkládat. To znamená eh, popsat finanční situaci, popsat fungování tohoto garančního fondu a poskytnout podrobné informace o e, kapitálu, o půjčkách a o majetku tohoto garančního fondu a e, také eventuálně o nesrovnalostech, které případně existují a o kterých v podstatě víme již delší dobu. Takže je to e, relativně stručná zážitost, kterou jsem tady chtěla vylíčit a samozřejmě vás prosím o podporu v tomto smyslu a také chci poděkovat za dobrou spolupráci jak se sekretariátem, tak s ostatními zúčastněnými kolegy. Děkuji. Srdečné díky za tuto jasnou pozici. Joachim Schuster je stínovým zpravodajem za socialisty a demokraty. Děkuji. Já opravdu mohu být stručný, protože víceméně souhlasím v mnohem. Eh, vidíme, že to je skutečně velmi pozitivní záležitost, která je pro nás velmi důležitá. Eh, v podstatě jsme chtěli zajistit účast Evropského parlamentu a díky této zprávě musíme upřesnit přesněji, jakým způsobem budeme dosahovat těch obsahových vnitřních cílů, které spojujeme s tímto garančním fondem jak jich dosáhnout v co největší míře. Víme, že se nejedná vždycky jenom o peníze. A proto vítáme výrazně hm, tento návrh. Jinak nemusím to nějakým způsobem doplňovat. Bylo by to přesto zajímavé. Tak pan Campbell? Děkuji, pane předsedo. Rád bych zdůraznil za prvé, že návrh komise v tomto návrhu stanoviska tvoří eh, součást eh, celého našeho evropského balíčku, neboť Evropský eh, fond pro je udržitelný rozvoj plus eh, Evropský záruční fond plus eh, Evropská záruční banka a tedy tvoří tento systém. EKR e vítá a tento mm, balíček. Poprvé eh, se zaměřujeme na rozvojový svět z hlediska obchodních perspektiv a strategií rozvoje. Zatím jsme rozvojové země poněkud nelogicky zahrnovali rozpočtovou podporou, finanční podporou, eh, která nevedla eh, k, žádné, eh, k žádným výsledkům. Pokud chceme opravdu řešit základní problémy migrace navíc, tak musíme s Afrikou více obchodovat, musíme mobilizovat soukromý sektor a přispívat k vytváření ekonomických a sociálních perspektiv pro jejich obyvatele, aby tam zůstali. Kolega Nerčdýva na výboru DV vede tuto eh, věc a velmi úzce spolupracuje v těchto otázkách. Pokud jde o návrh tohoto stanoviska, tak náš eh, zpravodaj eh, zcela souhlasím s návrhem komise. Já mohu podpořit čtyři pozměňovací návrhy, které, před, představu, které předkládá a chtěli bychom podobnější informace o fungování toho fondu tady v Evropském parlamentu, tak abychom řádně mohli vykonávat svoji dohledovou roli. Pokud jde o management nebo zprávu toho přenosu, tak e, to, e, tam je třeba, e, aby ten ta zpráva aktiv v rámci EIB byla v součástí širšího plánu. Komise už teď jistě má zaměstnance, kteří spravují jiná aktiva, takže by se tím mohli ušetřit poplatky, které v roce 2015 byly 800, pardon, 861 tisíc eur. A dohromady by se mohlo tedy ušetřit za celý víceletý finanční rámec nějakých 66 milionů eur. Děkuji. Děkuji. Ostatní frakce eh, nahlásily. Stínové zpravodaj Malíče. Děkuji. Řeknu to velmi stručně. Samozřejmě eh, můžeme zlepšit eh, hospodářské řízení tady v EU, včetně těch nástrojů vnější pomoci. Takže toto vítáme. Ovšem musíme si jasně říci eh, cíle eh, těchto eh, nástrojů vnější finanční pomoci a to, jak fungují a jak jsou zpravovány. Je zcela jasné, že je tady riziko, že veškeré nástroje zahraniční politiky budou používány k v úvozovkách řízení migrace. A já bych eh, byla nerada, aby tyto eh, fondy byly zastřeně používány k eh, tomu, aby tady byly toky méně kontrolované do afrických zemí, jenom proto, aby tam udrželi lidi. Tohle nikdy tento výbor neměl přijmout. Musíme říct si jasně, že ty naše cíle mají být naplněny, ty hodnoty, které chceme. Um, hájit jako Evropská unie a Evropský parlament, musí být respektovány a je třeba na to dohlédnout. Čili musíme eh, si dávat pozor, abychom nespadli do určité pasti. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji eh, paní zpravodajce eh, za její přístup. Zároveň bych nadhodil určitý problém, který jsem nalezl v žádných z těch aspektů nebo jsem moc neslyšel k tomu garančnímu fondu. Jasně, jako je tady ten problém Junckerova plánu. Já tady vidím ten eh, stále větší posun k veřejné partnerství eh, soukromého veřejného sektoru. Já si myslím, že je tam určité nebezpečí, protože ty snahy států jsou tady tak trochu podkopávány o hospodářský rozvoj. A to se nefunguje u Junckerova plánu, u EFSI. Ukazuje, že skutečná dodatečná motivace, motivace pro větší eh, investice eh, opravdu nenastala. A tady by tomu také mohlo být tak proto ta logika podnikatelská, proč to teď přechází z EIB do komise, do správní struktury od eh, bankéřů, tady tu logiku určitě nevidím. Čili já bych tady ještě jednou eh, jasně řekl, že bychom eh, si měli nechat vysvětlit přístup komise. Co přináší ten nově navrhovaný hm, způsob oproti eh, tomu stávajícímu financování. A co ten eh, záruční fond má přinést eh, za reálné zlepšení pro dané země? Děkuji. A na to může reagovat hned komise. Kdo tady je za komisi? A prosím. Děkuji. Chtěl jsem říci, že odborníci komise tady bohužel nejsou, protože stejná diskuze o ten, tom též návrhu probíhá jinde, ale my si vše písemně zaznamenáváme a budeme eh, reagovat eh, písemně. Tak teď se tady musím nadechnout zhluboka, protože včera už tady byla taky situace, kdy eh, komise nebyla připravena zareagovat já nejsem zvyklý eh, toto přijímat. Nejsem ochotný. Normálně jsem velmi tolerantní člověk, ale tady to ne- nepřijímám. My, jako volení zástupci, kontrolujeme komisi a je se sakra povinností komise tady být přítomná. Zejména když jde o otázku eh, finančních zdrojů, o peníze daněvých poplatníků. A proto vašemu generálnímu řediteli řekni, řekněte, že jsem na nejvyšší rozezlen a my vám napíšeme k tomu příslušný dopis, protože takhle se tady nehraje. Kurlíve. Also, ich möchte wirklich sehr unterstützen. Já bych chtěla velmi podpořit, co pan předseda právě uvedl. My přece eh, konstatujeme, že jak si ty útvary v komisi se nezmenšují a e, tady e, skutečně e, trpí tyto kontakty s Evropským parlamentem. Myslím si, že by někdo, kdo se zabývá touto záležitostí, se měl účastnit tohoto sezení. Takže to je první věc. A za druhé, já myslím, že to, co tady zaznělo, by mělo být diferencováno. Měli bychom dělat rozdíl mezi tímto, touto zprávou a v podstatě tam souhlasíme s tyto návrhy, proto máme málo pozměňovacích návrhů a prací, kterou musíme realizovat následně jako poslanci Evropského parlamentu, pokud toto vše bude spravováno komisí, tak ten kontakt nebo Eh, ta možnost parlamentu eh, ovlivnit věci by měla být eh, mnohem větší a komise by měla mít povinnost s námi komunikovat. To jsou zatím dvě věci, které jsou diferencovány. A to, co tady zaznělo ze strany pana Šolce a další kolegyně, je naprosto oprávněné. Je nutné, abychom Eh, potom měli neustálý doprovod ze strany komise ohledně sledování této záležitosti. Tak já nevím. Eh, pozměňovací návrhy by se měly předat do 2. března do 12 hodin. To je tedy pozítří. Přesně tak. Takže termín pro návrhy tady zazněl. Takže na příštím zasedání 21. 20. března, o tom budeme hlasovat. Možná, že jste si zapsal ty otázky, které tady zazněly na adresu komise a bude tedy možnost odpovědět písemně například, proč by zpráva ze strany komise měla být lepší než zpráva ze strany Evropské investiční banky. Na to se také můžeme zeptat. Takže bylo by vhodné, kdybyste nám dali odpověď a za druhé můžete také oznámit, že pošleme dopis generálnímu řediteli. Děkuji. Tím uzavírám tento bod na pořadu jednání a nyní máme 20 minut na přestávku. Slyšení k nástrojím na ochranu obchodu eh, začne v 16.30 přesně. Když říkám 16.30, tak to tak opravdu vážně míním. Eh, toto téma je velmi politicky citlivé téma, je to velmi důležité téma pro evropský průmysl a proto doufám, že mnoho kolegů zde bude opětovně v 16.30, takže zatím přerušuji jednání. Gut, liebe Kolleginnen, Kollegen. Takže, vážené kolegyně a kolegové, je 16.30, takže začneme. Máme nyní velmi napínavou diskusi před sebou ohledně modernizace obchodních eh, nástrojů Evropské unie na ochranu obchodu. Samozřejmě s volbou pana Trumpa v USA se situace velmi změnila, takže je více než nezbytné, abychom se dohodli a dosáhli schody v této oblasti. My jako Evropská unie, jako Evropský parlament se velmi silně hlásíme k mnohostrannému přístupu VTO a samozřejmě, že naše nástroje na ochranu obchodu chceme vytvářet v rámci VTO ale chceme být tedy také akceschopní. Dnes večer pan Trump bude mít svoji zásadní řeč ohledně ekonomiky v kongresu a my jsme přesvědčeni, že také oznámí obchodní opatření, ať už to bude nějaká ochronářská záležitost, anebo ochrana nebo regulace hranic. Takže Vidíte, že ta současná situace vede k tomu, že ta situace z hlediska VTO je dosti křehká, musíme být tedy akceschopní. Máme tady dvě dva legislativní bloky, o kterých jsme, bychom chtěli diskutovat. Jedna záležitost je už starší, datuje se z roku 2013, jedná se o modernizaci našich obchodních nástrojů, abychom reagovali rychleji a flexibilněji, abychom také mohli přijímat opatření, která by podněcovala jaksi odpovídající reakce. Pan Fjellner roku 2014 byl zpravodajem v této záležitosti. Tehdy jsme se na tom dohodli jako parlament. Bohužel Rada po dobu dvou let nebyla schopna se dohodnout na mandátu ohledně modernizace. Teprve v prosinci minulého roku jsme dostali mandát ze strany rady. To znamená, dva a půl roku se vlastně ztratilo, protože vlády nebyly schopny se dohodnout. Takže 21. března se bude konat první trialog mezi parlamentem a radou k této otázce modernizace. A pak máme dva, e, druhý legislativní návrh, a to je otázka alternativní účetní metody v případě situací, kde ať už je daná země členem či není VTO, tak kde je zjavné, že cenotvorba jaksi neodpovídá pravidlům tržní ekonomiky. Eh, je to metodika, která by mohla být zavedena na úrovni státu nebo podniků a o tom také budeme tedy diskutovat a zpravodajem je pan Ciko. Myslím si, že eh, tyto dvě otázky jsou velmi důležité pro konkurenceschopnost našich podniků, pro zaměstnanost. Jsou to eh, zcela zásadní eh, témata. A proto jsem rád, že tady je tak velký zájem o toto slyšení. Já jsem řekl, že tady budeme mít dvě kola. První kolo se bude zabývat tedy modernizací těch existujících nástrojů na ochranu obchodu a druhé kolo se bude zaměřovat na alternativní metody účetních kalkulací. Máme tady vyčleněnou dobu, kterou musíme dodržet. Takže tady už jsme přišli o pět minut. Já jsem tedy velice rád, že budeme mít první panel, který se bude týkat modernizace těch nástrojů na ochranu obchodu. Máme tady pana Ackermana mezi námi, který je vedoucím oddělení zahraničního obchodu, eh, vlastně VDMA z Německa. Pan Kampfener je ředitelem z Eurocommerce a Guido Lelisen je hospodářským poradcem Industry All Europe, to znamená v odborech Evropy. A pan Müller pracuje v DG Trade a vede Trade Defense jednotku. Každý z panelistů má 6 minut a vždy to odstartuji přesně a budu sledovat těch 6 minut. Takže pane Ackermane, máte slovo. Děkuji, pane Lange. Pokusím se vystoupit eh, anglicky. Dámy a pánové, děkuji za tuto možnost dnes vystoupit a pohovořit o tomto důležitém tématu na výboru INTA. Jak řekl pan Lange, jsem Ulrich Ackermann a jsem ředitelem německé Strojírenské federace VDMA. Máme více než 3200 členských firm, většina z nich jsou malé a střední podniky, většina z Německa, ale některé jsou i z jiných evropských států. Naše odvětví zaměstnává více než 3 miliony lidí v Evropské unii a náš obrat je 625 miliard eur jsme hodně vývozně orientováni, vyvážíme zhruba 77% a 55% vyvážíme tedy eh, z Evropské unie. A z tohoto důvodu je naše odvětví závislé na otevřených trzích a na férové konkurenci mimo EU. Až doposavat naše firmy mm, řešili případy eh, antidumpingových cel pouze jako třetí strany a pouze v některých málo případech eh, jako dotčené strany. A to eh, zejména v odvětví ložisek. Naše firmy často přicházejí s inovativními produkty vyráběnými zakázkově, ale vzhledem k technologickému vývoji v oblasti strojírenství z třetích zemí, zejména ve východní Asii, a zejména v Číně, to si musíme říci, očekáváme eh, více nelegálních dumpingových případů v našem odvětví v blízké budoucnosti. A právě proto naše odvětví eh, ani eh, neobhajuje protekcionistická opatření ani zrušení nástrojů na ochranu obchodu, ale jde nám o správné využívání nástrojů na ochranu obchodu. My si myslíme, že ochrana obchodu musí znovu nastolit eh, férovou hospodářskou soutěž, ani bychom, aniž bychom náš trh uzavírali. Předně to znamená, že ochrana obchodu nebude eh, vytvářena ve prospěch konkrétního odvětví, ale tato politika by měla v EU nabídnout vyvážený přístup mezi zájmy všech průmyslových odvětví. Na jedné straně Poškozená odvětví musí být účinně chráněna a na straně druhé odvětví, která jsou poškozována antidumpingovými cly, by neměla čelit zbytečně vysokým nákladům. V současném legislativním návrhu vidíme velké riziko eh, právě pro tuto rovnováhu, protože zaprvé eh, v rozporu s tímto návrhem by neměly existovat výjimky pro uplatňování pravidla nižšího cla, za druhé pravidlo eh, dodávky by se nemělo uplatňovat, není možné nutit eh, odvětví k uplatňování konkrétních opatření, naopak je třeba zvýšit transparentnost, prostřednictvím veřejně dostupných pokynů. Také musí existovat nějaký helpdesk, který by poskytoval firmám informace v případě, že sami nemají žádné zkušenosti s politikou na ochranu obchodu. Pokud jde o pravidlo nižšího cla, tak eh, zde jsou tři objektivní argumenty, proč by se neměla současná praxe měnit. Za prvé, Pravidlo nižšího cla eh, LDR už nyní ehm, zakazuje dumpingové dovozy a vyšší míra ochrany je protekcionistickým opatřením, které se uplatňuje v řadě zemí ve světě a Evropa musí být vždy proti protekcionismu. Za druhé, vyšší cla by znevýhodňovala výrobce v Evropě a my jsme samozřejmě úzce propojeni se zbytkem světa, jako takové odvětví bychom tím značně trpěli. A za třetí, Evropská komise nadále podporuje pravidlo nižšího cla u vícestranného obchodu, například při vyjednávání dohod eh, o volném obchodu, ku příkladu s Malajzií a Indonésií, jsme eh, žádali uplatnění pravidla nižšího cla kdybychom upustili od tohoto pravidla, tak by to znamenalo, že upustíme od celého tohoto přístupu. Kromě pravidla nižšího cla si myslíme, že třeba, ne, nesmíme zavádět pravidlo zásilky, které vytváří výhodu pro firmy, které eh, uplatňují dumpingové ceny na, vý, na výroky, které se dovážejí do Evropy. My si tedy myslíme, že je škoda, že Evropský parlament zamítl příslušný návrh v roce 2014. A dostávám se k poslednímu bodu. Myslíme si, že evropské politiky na ochranu obchodu by se měly zlepšit, pokud jde o transparentnost eh, a eh, při Přívětivost k uživatelům měly by nabízet více informací podnikům, které zatím nemají žádné zkušenosti s touto politikou a také se snažit radit eh, firmám, které jsou dumpingem poškozeny a firmám, které by případně mohly být poškozeny vyššími cly. Takový přístup eh, na místo toho pravidla eh, zásilky by pomohlo řešit dumpingové případy. Tady vítáme, že Evropský parlament vyjádřil podporu vytvoření helpdesku a také onlineové databáze o transparentnosti. Na závěr si říci, že si myslíme, že tady je potenciál pokud jde o antidumpingovou a antidotační legislativu, ale je třeba zvážit ještě některé pozměňovací návrhy, protože ty spochybňují zás některé zásady eh, férové hospodářské soutěže. Děkuji, pane Ackermane. Nyní pan Kampen Thank you. Děkuji vám, eh, pan Langene. A přeji všem dobré odpoledne. Asi jste slyšeli eh, o ECOMAS. Eh, je to zastřešující lobistická organizace pro velkou obchodní i malou obchodní sektor. Máme tady asi 6 milionů firm, které představují 30 milionů pracovních míst eh, v Evropské unii, eh, asi 11 evropského HDP a jeden z Evrops, jeden ze sedmi Evropanů pracuje právě v elektronickém obchodu. Či náš sektor má hodně eh, legitimních zájmů, aby se k němu přihlédlo, když hovoříme o obraně obchodu. S Evropskou komisí a parlamentem jsme řekli, že musíme mít eh, politiku, která je eh, svobodná, eh, pružná, volná a předvídatelná. Neměli bychom se držet amerického příkladu, kterého jsme svědky pod, před, pod prezidentováním nebo za prezidentství Donalda Trumpa. Evropa nepotřebuje protekcionismus, potřebujeme jednodušší pravidla, můj předřečník to řekl, tak aby malé a střední podniky mohly se vyrovnat se systémem těchto pravidel a je velice důležité zejména, že pokud jste dovozci, tak eh, všechno, co musíte dodržovat, eh, by mělo být eh, předvídatelné. Abych to tedy řekl velice jasně, jsme pro volný obchod a pro dodržování pravidel. Zároveň nejsme proti nástrojům ochrany obchodu a Chápeme, že eh, kolegové z výrobního eh, odvětví mají určitá legitimní očekávání a obavy, ale stejně tak dovozci mají právo být ušetřeni eh, škod, kterým se můžeme vyhnout. A tím se dostávám k specifikům stávající, stávající debaty o těch nástrojích ochrany obchodu. Nejdříve pravidlo nižšího cla to by naopak, eh, kdyby bylo zničeno, eh, tedy zrušeno, by vedlo k eh, vyšším clům. My jsme proti dotováním a podvodům, ale boj s takovýmito praktikami nevyžaduje, aby Evropská unie rozmělňovala to pravidlo, které sama dlouho doporučovala v Ženevě o menších clech, tedy pravidlo v rámci VTO. Proto chceme, aby toto pravidlo zůstalo. Potom pro dovozce je na nejvíc důležité, aby eh, všechna pravidla byla zcela průzračná. Není v eh, boji s dumpingem prostor pro dvojznačnost. Musíme se zabývat eh, těmi definicemi v textech, které se v současné době projednávání věci, jako je narušení suveren, suverenity, zásadní narušení trhu nebo Eh, takové eh, vsuvky typu mimo jiné, když je to vhodné, nebo komise může, rozhodně k jednoznačnosti nepřispívají. Už dnes je velký prostor pro výklad. Byly tam velmi eh, dobré návrhy v minulých letech a měli bychom asi se snažit to formovat co nejjasněji. Myslím si, že to je ambicí i evropské legislativy, kterou zatím dosáhla. Potom eh, velice důležitá věc pro dovozce. Předvídatelnost. Když podepíšete smlouvu jako eh, soukromá osoba, jako firma, chcete znát cenu. Chcete vědět, kolik musíte eh, zaplatit za své zboží. Dovozní clo a, a antidumpingová a, cla jsou součástí tohoto. Tady mám dvě věci. Období šetření teď trvá 9 měsíců. Do zavedení těch předběžných eh, cel. A pokud to zkrátíme ještě více, tak eh, zvýšíme nedostatečnou eh, předvídatelnost pro dovozce. A to samozřejmě není příliš vítáno v našem sektoru. Za druhé, a tady nesouhlasím s předřečníkem k té doložce o, o v dodávkách, o předběžném zveřejnění tedy. Ta nová a, provizorní a, Eh, antidemiková opatření. Podniky musí být schopné eh, kalkulovat cenu eh, v reálném čase. Často se platí dokumentárními akreditivami dlouho předem, neodvalitelnými. Takže se objedná i zboží, které už je na cestě směrem do Evropské unie. Navrhované tři nebo čtyři týdny možná eh, pokryjí eh, dodávky eh, z blízkých zemí, ale pro dovozy z jiných zemí potřebujeme větší části. My potřebujeme takové doložky, které to pokrývají reálnou dobu přepravy. Samozřejmě jsme připraveni projednávat jakoukoliv zabudovanou nejistotu. Dovozci nechtějí podvádět a pokud bude třeba eh, se zabezpečit proti zneužívání, tak jsme ochotní, ale eh, ta doložka přepravní je velice důležitým příspěvkem k sladění eh, příslušných zájmů, o které tady jde, o zájmu výrobců, o zájmu výrobců a do, do, dovozců. Takže prosím, zachovejte pravidlo nižšího cla a dovozcům zajistěte to, co potřebuje každý podnik, právní jistotu, předvídatelnost, včetně dovozní doložky, ve které jsou reálné časy. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Nelisen z Industrial. Já tedy navážu, řeknu, zrušme pravidlo nižšího cla. Industry All Europe eh, združuje podniky ze všech odvětví a z našeho podhledu je důležité to, že e, ochranu obchodu nevnímáme jako protekcionismus, e, je to nástroj pro napravení neférových e, hospodářských praktik, které uměle snižují ceny vyvážených výrobků takže je to určitý způsob boje s nekalou hospodářskou soutěží. A tyto nástroje je potřeba používat proti těm, kteří eh, nehrají podle pravidel, ale na druhé straně tyto nástroje musí být dobře zacílené, nesmí být eh, nahodile uplatňovány, musí být tedy férové, musí být musí to být takzvaný inteligentní protekcionismus, eh, chcete-li. V tuto chvíli se zdá, že jsou zde určité eh, rozpory mezi zákonodárci, mezi pozměňovacími návrhy parlamentu a kompromisy, které přišly v prosinci z rady, ale z našeho pohledu mohu říci mm, to, co podporujeme my a proti čemu eh, se stavíme, plně podporujeme to, že se zruší pravidlo nižšího cla u vyšetřování dotací. To je, myslím, nutné. Za druhé, zavedení um, pětiprocentního příjmu EBIT, to je důležité pro výpočet marže. E- e, vyšetřování z moci úřední, to je, myslím, velice důležité pro e, sektory, kde je hodně malých a středních podniků a to pro odvěty, která jsou hodně roztříšená. Včasné uplatnění ochranných opatření, to vítáme. ale asi nebudeme ty časové lhuty dále snižovat například na 6 měsíců z těch stávajících 8, protože by to bylo na úkor kvality vyšetřování. A jaké problémy ovšem vidíme v současném návrhu? Zrušení pravidla nižšího cla se omezuje pouze na případy surovin, s tím souhlasíme, ale interpretace, kterou nabídla rada v prosinci, ta je hodně problematická. Není to praktické, je to arbitrárně uplatňované pravidlo, je to ekonomický nesmysl, který je třeba zrušit. Takže 7 a 27 tato pravidla nedávají žádný smysl. 27 u surovin nedává smysl, protože eh, suroviny v těchto odvětvích dosti eh, fluktují a ten práh 27% může být snadno překročen. I ten práh 7% je arbitrárně stanoven. Rada stanovuje 7 eh, vlastně pro každou surovinu, ale to je prakticky neprovoditelné. Odporuje to realitě. Některé produkty se skládají z řady různých surovin, tam elektřina, uhlí, eh, zinek, nikl, železná ruda, ruda, slitiny. Eh, často se jedná o velice komplikované výroky, které nevyhovují těmto stanoveným pravidlům. Takže plně podporujeme pozměňovací návrhy Evropského parlamentu. Myslím si, že bychom měli zavést kritéria eh, pracovních standardů a mezinárodní pracovní dohody, pokud eh, chceme brát vážně poslední prohlášení Trade for All a inkluzivní obchodování, tak si myslím, že toto je zrovna jeden takový konkrétní eh, příklad, jak bychom na to mohli zapracovat. Také ten text pozměňovacího návrhu je dosti matoucí, protože se tam hovoří o dostatečných sociálních a ekologických standardech. To je opět tak náhodně formulováno. Je lepší se eh, opřít o stávající mezinárodní ekologické a pracovně právní standardy a dohody, protože takový, eh, takové standardy pak mohou být objektivní. Také jsme pro zrušení pravidla nižšího cla v případě, že stát zasahuje do hospodářství. To je mm, opravdu problematická věc. Není férové, aby naše firmy, které fungují v normálním tržním prostředí, musely konkurovat mm, s národními šampiony, kteří jsou podporováni svými státy, vládami, státními bankami. To je nekalá hospodářská soutěž a není eh, správné, aby se s tím museli potýkat eh, naše eh, firmy. Další poznámka. Unijní zájmy v případě pravidla nižšího cla tady nevím, proč dvakrát zavádíme eh, to kritérium evropských zájmů, jednak v antidumpingovém nařízení a pak znovu ve vztahu k aplikaci pravidla nižšího cla. Myslím si, že třeba se eh, přidržet jenom jedné zmínky unijních zájmů. Kromě toho je to problematická záležitost, jak eh, vyvážit eh, střetávající se eh, zájmy v dodavatelském řetězci. Opět je to arbitrárně zvolené kritérium. Pokud jde o předběžné oznámení dva týdny, to je, myslím, eh, příliš dlouhá lohůta protože to může vést eh, k nárůstu zásob v sousedních státech eh, z EU a to, proto už řešení nemáme. Dále třeba mít na paměti situace v okolních státech. Například antidumpingová slav USA jsou mnohem vyšší než u nás, takže hrozí odklon eh, obchodu dumpingové zboží se může z, Evrop- z USA více přesouvat do Evropy. Děkuji. Děkuji. Bandbreite gehört. Was sagt die Kommission? Teď jsme zaslechli celou šíři těch tématů. Co říká komise? Äh, Pane předsedo, já jsem si vyslechl opravdu eh, celou eh, škálu názorů a rád bych eh, se zaměřil na ten širší kontext. Všichni jste řekli, co byste chtěli a co byste nechtěli. A já bych celou tu iniciativu eh, rád zasadil do kontextu. A tady. Takže eh, já jsem zde eh, jsem dal to, abych, toto, abych připomněl, proč nebo k čemu jsou ty v obchodní nástroje. Jsou tady proto, abychom vytvořili rovné hřiště, rovné podmínky Mm, dumping je považován za nefér, a to proto, že nižší ceny dovozu neodrážejí skutečnou konkurenční výhodu, ale jsou výsledkem nějakého státního zásahu. To je něco, na co nesmíme zapomínat, když hovoříme o eh, nástrojích na ochranu obchodu. Ale je to jenom eh, jedna část eh, toho tématu. Druhou uvidíte na dalším slajdu. Když komise navrhla v roce 2013 to, co zde probíráme, pokusila se e, odhalit praktické problémy, které souvisejí s e, používáním těch instrumentů a praktická řešení. Krize z 2015 a 16 potvrdila to, co e, komise navrhuje. Protože kdyby ty návrhy bývaly už platily, tak by komise mohla eh, reagovat rychleji na eh, ocelářskou krizi. A o tom hovoříte vy, pane předsedo, o rychlejší reakce a flexibilnější reakce na eh, dovoz, na dumpingové dovozy. Takže to je jedna věc. Další věc. Ehm, chtěli jsme dosáhnout určité vyváženosti. Když hovoříme o antidumpingových opatřeních, tak to je dvousečná zbraň. Samozřejmě eh, pomáháme eh, odvětví, které trpí dumpingem nebo dotovanými dovozy, ale zároveň vzhledem k povaze těch nástrojů může to vytvořit problémy pro uživatele, kteří používají ty eh, své ty, ty dovažené produkty pro další zpracování. Takže tohle eh, chtěla, eh, tohle měla komise na mysli. Chtěli jsme, eh, abychom zkoumali problémy obou stran evropského průmyslu i těch, kteří jsou zasaženi těmi opatřeními a zamýšleli se nad božími řešeními. Tady vidíte prostě oblasti, které jsme navrhli nebudeme je probírat eh, nějak podrobněji, zaměřím se jenom na dvě věci. Komise předložila ten návrh, který v roce 2013 parlament reagoval velice rychle eh, podle svých standardů, protože už o, o rok později tady bylo rozhodnutí v prvním čtení. A, a to je zde zapsané na tomto slajdu. Ale když se to celé, a, eh, s, a, pak se to celé zkomplikovalo, protože se to zarazilo na radě tam bylo nesmírně těžké nalézt kompromis, který by umožnil předsednictví začít vést trialog. Ale jak jsem říkal, ocelářská krize pomohla um, toto uh, urovnat a v prosinci díky snaze slovenského předsednictví rada nalezla uh, kompromis. Obtížná debata na radě. Já bych se zaměřil na dvě věci, které obě uh, probírali. Eh, eh, předchozí řečníci. Nejdříve pravidlo nižšího cla. Eh, komise jej neuplatňovala u konstrukčních surovin a v případě těch dotací, nebo nechce uplatnit. Parlament rozšířil ten návrh neuplatňování tohoto pravidla na malé a střední podniky, na nedodržování nějakých základních pracovně právních dohod. To nebylo přijatelné eh, pro radu, která eh, byla stále mnohem blíže návrhům eh, komise. Rada měla problém s návrhy komise, protože byl problém s naručením těch konstrukčních surovin nebo surovin pro konstrukční materiály. A z návrhu eh, rady vzešlo něco, co podle komise je obhajitelné, je to rozumné, protože rada navrhovala přeskum podle seznamu OECD, co se obecně uznává. A potom jsme tam dali také eh, ty eh, Prahy a 27%, které byly kritizovány, ale při té kritice je třeba mít na paměti, že nechceme to pravidlo nižšího cla uplatňovat paušálně, protože funguje velmi dobře. I ta opatření eh, podle tohoto pravidla eh, představují eh, určitou úlevu. Chceme naopak mít páku na ty země, které tady mají, představují ty surovinové, ta surovinová narušení trhu. Potom druhá a poslední věc, nastavila ta pravidla, která se týkají přepravy. A komisař eh, příslušný navrhl eh, dva týdny, některé země chtěly mít doložku s reálným termínem, Evropský parlament nechtěl žádné předběžné varování vůbec. Z procesu eh, v náradě vzešly čtyři týdny, opět to není tak špatné. Není tak špatné, protože už dnes všichni obyčejně vědí, že přicházejí dočasná opatření. Obě strany to vědějí, eh, protože jsou zastoupeny právníky a probíhá nějaký proces. A to předběžné varování, které komise navrhovala, vlastně eh, umožnilo, aby všichni věděli, nebo byli na stejném. dosáhneme to ze dvěma týdny i se čtyřmi týdny. Děkuji vám. Děkuji, pan Millere. Takže teď Můžeme klást otázky eh, našim hostům. Prosím eh, do minuty a půl, tak abychom eh, se to přesně vešli. A nejdřív dám slovo panu Fjellnerovi, zpravodaji. Děkuji. Já si myslím, že je velice dobře, že dnes organizujeme tom, toto slyšení, abychom si znovu potvrdili mandát, který parlament uh, potvrdil také při dnešním hlasování. Jak když jsem dokončil svou zprávu, tak jsme o ní hlasovali v únoru 2014, to znamená, že řada poslanců v tomto výboru tedy ještě nebyla poslanci Evropského parlamentu, takže eh, o to asi vhodnější je. Tak všichni jsme už aspoň byli na světě, ale Krátka, je to taková omluva, protože možná budeme klást otázky, které uh, jsme kladli již dříve a už jsme si schválili tu zprávu v roce 2014. Teď k mým dotazům. Jde o diskuzi o tom, zda nástroje na ochranu obchodu TDI jsou protekcionismem či nikoliv. To je v podstatě zbytečná diskuze, protože vše závisí na tom, jak jsou konstruovány a uplatňovány takové nástroje, ale ze své povahy nejsou ničím. Jde o to, jakým způsobem je nastavíte. A jde o to nastavit správnou rovnováhu, protože importéři jsou často exportéry a je potřeba zkrátka nastavit správnou rovnováhu. Také se tady hodně hovořilo o pravidlu nižšího eh, cla a bude to také otázka související s tím eh, přidělením tržního statutu. A tady jde o zkrátka výši cel a eh, paní Redingová nebo někdy jeden z vás tady hovořil o tom, že jsou antidumpingová cla v USA mm, vyšší než v Evropě, ale o to nejde. Ale když si vezmete, že by tady bylo to pravidlo nižšího cla, ptám se, brání to obchodu, anebo nebrání, protože my můžeme bojovat eh, o procenta a konkrétní úrovně, ale možná nakonec všichni budou argumentovat za zvýšení cel, ale ono to pro ten obchod nebude nijak eh, důležité, anebo naopak to bude strašně důležité, protože to může zvýšit interní ceny a bránit obchodu. A to je třeba si uvědomit, abychom věděli, jak důležitá ta procenta jsou. Zda i s nízkými cly budeme eh, obchodu bránit a budeme ho zastavovat, anebo až s těmi vyššími procenty to nastane. Děkuji. Nyní David Martin. Děkuji. Já bych zase začal takovou obecnou poznámkou za moji skupinu Moje skupina nezastává protekcionismus, ale zase bychom neměli být naivní jako Evropská unie a měli bychom mít k dispozici řádné nástroje na vlastní ochranu proti dotovaným levným dovozům. A proto si myslíme, že návrh Evropské komise není adekvátní a myslíme si, že návrh Rady je zcela neadekvátní. Máme eh, za to, že postoj Evropského parlamentu z roku 2014 zůstává nadále postojem velice vyváženým. Z toho moje dvě otázky. Jedna na pana Millera. Eh, pokud jde o ten 27% eh, práh. Z diskuzí eh, ohledně ocelářského průmyslu se všichni domnívají, že by toto kritérium pro ocelářství nemělo platit. Podobně i těch 7 v případě otázkého sektoru by zkrátka tato procenta byla zcela neúčinná. Na pana Nelisena, souhlasím s vámi, že bychom měli brát v potaz také nízké pracovně právní standardy v některých státech, ale mě by zajímalo, jakým způsobem byste to chtěl prosadit, jak by to mělo vlastně fungovat eh, v praxi, protože eh, Rada a komise jsou velice skeptické, pokud jde o nastavení funkčního systému v takovéto oblasti. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji, paní Reding. Já se připojím k otázce, kterou položili kolegové. Um, Chtěla bych k tomu připojit ještě další otázku. Proč bychom by měli akceptovat navýšení toho pravidla v případě masivní eh, kapacity? To je otázka, která ostatně souvisela s tím německo-francouzským párem zemí, protože víme, bez ohledu na stanoviska a závazek Číny z hlediska OECD se vypočetlo, že kapacita výroby e, se zvýšila v Číně 2016 na 3,6 miliardů. tun. Máme schopnost se bránit poté, proti této nadměrné kapacitě a jakým způsobem tedy eh, toto zvládnout ekonomicky, jakým způsobem reagovat na politický účinek z hlediska obrany. A poslední marže, která byla prosazena, se týkala 20% přibližně v průměru. Bylo to mezi rokem 95 a 2014. V podstatě jsme se dostali na rozpětí 44%. A když to porovnáme s dvěmi sty e, procenty z hlediska USA, tak vypadáme, že neděláme dobře naši práci. Proč tedy e, říkat, že budeme praktikovat protekcionismus, pokud budeme prostě jednoduše obhajovat naše podniky. Děkuji, pan Munc. Děkuji, pane předsedo. Opět tady padla dnes žádost po větší jasnosti definic a předvídatelnosti a jistotě. To je velice důležité v oblasti obchodu. A z toho pramení moje otázka. Navazuji na kolegy. Neměli bychom nejprve řešit ty nejpotřebnější věci. Vidíme, že Čína se požádala o vytvoření panelu, aby spochybnila eh, antidumpingovou legislativu EU a budoucí zákon a konzistentnost eh, budoucí legislativy s pravidly VTO. Víme, jak to vypadá v současná situace, jaký výsledek můžeme očekávat a nebylo by lepší trochu posečkat ehm, ještě než začneme jednat, abychom nejprve znali výsledek této akce. A druhá věc, eh, pokud jde o eh, evropskou legislativu a řešení v Ženevě, ptám se teď komise, máme jasnější představu, pokud jde o akce, které Eh, se připravují eh, na, v oblasti koordinace mezi EU a našimi partnery USA a dalšími. Děkuji. Nyní pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našim panelistům, kteří nastínili um, širokou paletu názorů k této věci. Nejprve se vrátím k VTO, které tady bylo zmíněno. Některá ustanovení v, v amerických antidumpingových a antidotačních zákonech eh, stanovují vyšší standardy, než co stanoví pravidla VTO. A to mě vede k otázce, že povinná aplikace pravidla nižšího cla znamená, že evropský průmysl jak jsme tedy dnes také slyšeli, eh, je pro uplatnění tohoto pravidla nižšího cla na případech, která jsou vyšetřována, na případy podvodů, ale že toto pravidlo není eh, dostatečné a dostatečně neřeší případy eh, nekalého jednání. Co si o tom tedy myslíte a za druhé, co si myslíte o situaci, kdy eh, vyšetřování cílí na země, které nemají dostatečnou míry, míru sociálních, pracovně právních a ekologických standardů. Navazuji na to, co říkal David Martin. To znamená, že jsou to případy narušení cen energií anebo surovin. Eh, některé exportující země eh, využívají dotací na, na své eh, suroviny, což následně poškozuje malé a střední podniky v EU. Děkuji, nyní pan Buchner. Vielen Dank. krát děkuji. Eh, pane Ackermane, vy jste eh, hovořil o tom, co se musí udělat, aby situace malých a středních podniků se zlepšila, posílila. Já myslím, že by se to mělo více specifikovat, tak aby tyto podniky mohly eh, zlepšit svoji situaci. Druhá otázka. Země jako Jižní Afrika, Nový Zéland nebo USA mají možnost eh, nějakým způsobem ovlivňovat odbory. Jaké zkušenosti tady můžete mít vy a jaký je to, je to model, který bychom mohli uh, následovat. A z mé strany dvě otázky. Za prvé, rada eh, uvedla 27% a 7% v, této, v tomto oboru, v tomto odvětví. Jak to hodnotíte? Jsou to realistická čísla? Nebo je to spíše výsledek kompromisu v radě snaha prostě vypořádat se s touto záležitostí a jakým způsobem se zajistí postičující struktura některých produkcí. A za druhé, parlamentu eh, jsme mm, jaksi eh, požadovali podobné pravidlo i pro jiné oblasti z hlediska tedy ekologických standardů, je ta eh, schopnost nebo ta eh, záležitost nedodržování těch ekologických standardů součástí eh, obchodování se surovinami. Myslím si, že bylo by vhodné si udělat celkový obraz této věci. Pan Borelis ještě přihlásil. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky, stručně. Za prvé, proč nepostupujeme jako USA? To znamená, eh, proč nemůžeme aplikovat clo bez nějakého limitu, zvláště s ohledem na volatilitu těch surovin. Dále, máte nějaké údaje nebo existuje nějaká dopadová studie, která prokazuje, jak to vypadá se současnými pravidly. Eh, máte k dispozici nějaké údaje eh, na, pro tuto oblast? Děkuji. Takže teď předávám znovu slovo našim expertům. Máme ještě čtvrt hodiny. Takže každý bude mít čtyři minuty. Pane Ackermann. Já, viele glaube ich, sind direkt. Myslím, že mnoho bodů je spíše adresováno komis, eh, radě, takže nemohu na to reagovat. Co se týče eh, toho pomocného helpdesk pro malé a střední podniky, tak musím říct, že tyto podniky mají opravdu potíže, pokud se jich týká antidumpingové opatření, anebo pokud jsou nuceni se účastnit těchto antidumpingových opatření. Právě pro ty střední malý, malé podniky jsou to obrovské náklady. Když mluvíte s těmi lidmi, tak oni vám řeknou, že musí vyřadit na delší dobu eh, zaměstnance, proto aby mohli vůbec se vypořádat s touto zážitostí. Takže my potřebujeme podporu právě pro tyto malé a střední podniky z hlediska antidumpingových postupů. Jednak eh, ať se to týká situace, kdy jsou poškozeni nebo kdy se musí účastnit aktivně těchto postupů. Já jsem pochopil, že i parlament to podporuje. Řekli jste, že tady musíme zvýšit podporu těm malým a středním podnikům, protože v budoucnosti se to bude týkat čím dál většího počtu oborů, kde právě podnikají malé a střední podniky. Děkuji, pan Kampenor. Ano, děkuji celá řada otázek, takže začnu tím, co se týká malých a středních podniků. Chci připomenout, že v tomto odvětví tady dnes zastupuji 99 firm. 6 tedy většinu těchto podniků a nemohu mm, souhlasit eh, více s tím, že je potřeba tyto malé a střední firmy podpořit. A sem patří i ten helpdesk pro malé a střední firmy. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby vzniknul ve prospěch malých výrobních firm, ale také ve prospěch eh, dovozců, kteří opravdu nutně takovou podporu potřebují, eh, zvláště vzhledem k lhůtám, které pro dovoz platí. Řada z nich nemá dostatek času připravit si eh, stížnosti v případě problémů. Eh, čas běží a v rámci několika eh, týdnů je potřeba zajistit veškeré procedury související s dovozem. Nebo vše to, co tady zaznělo ohledně doložky o mm, přepravě, o dodávkách, tak to obvykle podporuje eh, dovozce, ale je třeba tady zlepšit eh, prediktibilitu, předvídatelnou situace, tak abychom eh, zabránili větším škodám na malých a středních podnicích, kteří trpí tou nedostatečnou předvídatelností této oblasti. A teď nevím, jestli jsem správně pochopil pana Millera. Říkal, že ta prozatímní cla platí i pro dovozce že tam je to devítiměsíční období pro vyšetřování, ale my už jsme o tom dříve diskutovali. Když si koupíte nějaký výrobek, tak je potřeba, abyste znali jeho cenu a po těch devíti měsících eh, je v úředním věstníku eh, zmíněna výše mm, antidumpingového cla, ale to znamená, že absolutně nemůžete předvídat eh, situaci. Takže s prohlášení pana Millera bych si dovolil nesouhlasit. K tomu, co říkal pan Fielner, že potřebujeme nastavit správnou rovnováhu. O tom už jsme diskutovali v, v různých fázích, co to vlastně znamená. Každý může mít svou představu o tom, co to je eh, vyvážená situace a správně nastavená rovnováha, ale je důležité, abychom to nějak uzavřeli, protože už tady roky diskutujeme o těchto nástrojích na ochranu obchodu a navazují tím na otázku eh, paní Vivian Redding. To znamená clo proti masivní nadprodukce. Ano, tak tomu je v oprávněných případech, ale je nutné také vytvořit eh, vyváženou situaci eh, která by zajistila, že ten systém by pracoval stejně účinně také z hlediska podniků, které produkují v Evropě. Stejně jako pro dovozce, eh, kteří mají oprávněné právo eh, netrpět těmito negativními účinky eh, obchodního protekcionismu. Pak tady zazněla ta mm, eh, potřeba toho, že je třeba nastavit rovnováhu. Dnes máme tedy antidumpingovou legislativu, která pochází z 80. let. Světová ekonomika se od té doby dramaticky změnila, stále se mění. Takže pokud ji chceme mm, zmodernizovat, chceme tu legislativu zmodernizovat, tak je potřeba mm, přistoupit ke kompromisům, což znamená, že je potřeba, eh, aby se vzali v potaz všechny stávající nástroje na ochranu obchodu. Takže pokud eh, dáme dovozcům doložku o přepravě eh, s účinnými dobami přepravy, tak to zkrátka stačit nebude. Děkuji. Nyní pan Nelison. Grimákov jako Kristofer. Pokud jde o to, co říkal pan Fjellner, jaký je rozdíl mezi tím, když zrušíme to pravidlo eh, nižšího cla, ale přitom tady budou aplikována antidumpingová cla, tak já bych to trochu otočil, tu otázku. Pokud eh, to znamená vlastně to tež, tak proč tady taková pravidla nechávat, vůbec se jich držet? My žádáme, aby bylo toto pravidlo odstraněna jenom v případě narušení eh, surovinového trhu. Chceme, aby to platilo v případech, kdy země nedodržují mezinárodní dohody. O toto žádáme. Nežádáme o všeobecné zrušení tohoto pravidla, protože jsou tady případy, kdy má své eh, opodstatnění. Je to vlastně ustanovení eh, VTO, většina států, které jsou členy VTO, vlastně nemají takováto pravidla, my jsme výjimkou. Proč se tohoto pravidla držet? Co se týče mm, porušování sociálních standardů, eh, zda je to v této diskuzi důležité? Já si myslím, že ano protože eh, pokud tady není právo na stávku, na kolektivní vyjednávání, na združování, E, to znamená potom vykořišťování pracovníků a určitou konkurenční výhodu při propagaci výrobků, při exportu. Je to tedy nekalá hospodářská soutěž. A jak celý systém by měl v praxi fungovat, e, my máme seznam eh, pracovně právních standardů, mezinárodních standardů a myslím si, že by bylo dobré, abychom dbali na jejich dodržování a může to být eh, kritériem pro uplatnění pravidla nižšího cla. Mohlo by to být poměrně snadno proveditelné kdo nedodržuje například eh, globální klimatické dohody nebo jiné podobné dohody. Ehm, proti tomu je třeba zakročit. Takže si myslím, že to nemusí být nijak eh, komplikované. Nebo dodržování pracovně právních standardů zlepšuje pracovní podmínky, to víme, a opět eh, to vytváří eh, vyrovnanější mezinárodní hrací pole, kde všichni hráči hrají podle stejných pravidel, což bohužel dnes ten případ není a to vede právě k narušením trhu. Děkuji. Nyní pan Miller. Děkuji vám, pane předsedo. E, za prvé k tomu pravidlu nižšího cla a k tomu, co říkal pan Fjellner. Proč potřebujeme ta konkrétní procenta? Já odpovím trochu jinak. My obvykle e, žádná ta procenta, ty prahové hodnoty nepotřebujeme. Když se podíváte na opatření na ochranu obhodu a na jejich účinky na trhu, tak eh, vidíte, že v případech, eh, kdy se aplikuje clo, kdy používáme pravidlo menšího poškození, tak eh, vidíte, že ve většině případů to vede ke snížení dovozu. Samozřejmě, že můžeme jít to něco dále, a říci, že to nastavíme na 20-30%, nebo tam můžeme dát dokonce 50-60% v případě těchto dovozů, ale ten důsledek bude takový, že vlastně zabráníme dovozům z těchto států a to je zřejmě věc, které se chceme vyhnout, protože my si přejeme konkurenci na trhu, jenom si přejeme, aby to byla férová hospodářská soutěž, ale není eh, dobré trhy eh, jak si před dovozem z určitých zemí uzavírá. Takže to je první věc. Když se podíváme na fungování pravidelnějšího cla, tak je třeba to vnímat v souvislosti s jinými otázkami, které tady zazněly, například eh, Zda naše pracovně právní vztahy jsou důl a standardy jsou důležitější než suroviny, jak říkal pan Lange. Ano, pracovní standardy jsou velice důležité, velice důležité, ale v současném kontextu myslím, že už eh, teď eh, toto pravidlo dostatečně funguje a omezuje dovody, dovozy z určitých eh, zemí. Takže je potřeba to vnímat eh, v perspektivě. Návrh Evropské komise byl takový, že bychom eh, dali ještě další vědnavací páku Evropské unii při vyjednávání s dodavateli surovin z třetích eh, zemí, abychom se vypořádali s nekalou konkurenční výhodou, kterou mají těto vývozci, ale zároveň, abychom eh, neznevýhodňovali naše vlastní eh, firmy, které by chtěly získávat suroviny za co nejnižší ceny. Takže jsme se řekli, že nebudeme zvýhodňovat nikoho pravidlem nižšího cla, ale nastavíme tam 50% pro vše, abychom zabránili eh, dalšímu narušování trhu se surovinami. 7 a 27 to je další věc. Tady záleží na druhu narušení. Vezměte si třeba ocelářství nebo železnou rudu. Pokud tam jsou ceny eh, zkresleny, tak samozřejmě to má svůj dopad ale nám nejde o to aplikovat pravidlo nižšího cla nebo ho naopak neaplikovat celoplošně. Jde nám o to eh, uplatňovat ho cíleně ve vybraných případech. A pak je tady ještě jedna věc, eh, kterou jsem nezmínil při svém úvodním vystoupení, ale která je velice důležitá, a to je kompromisní, měnový kompromis. Um, A to je kompromis, eh, kompromis rady. Je potřeba vzít potaz eh, postavení průmyslu, jejich zisky, minimální eh, zisky. A nechceme tedy to pravidlo nižšího odsla aplikovat plošně. A teď ještě velice stručně dvě věci. Pracovní standardy. Spojené státy americké umožňují eh, odborům podávat eh, stížnosti. Dochází k tomu zřídka, vím o jednom případu, ale komise má za to, že to příliš nepomáhá, protože potřebujete mít podkladové informace, pokud chcete podat stížnost. Bez takových informací eh, nesplníte mm, Eh, mezinárodní kritéria, která říkají, že musíte doložit poškození, ke kterému došlo. Takže komise se myslí, že toto příliš nápomocné není a pak tady byly otázky, které se týkaly změny výpočtu, metodiky, například pokud jde o tržní statut Číny, ale to budeme diskutovat až v dalším panelu. Mnohokrát děkuji. Myslím, že jsme se pěkně zaměřili na ty opravdu klíčové věci. Evropský parlament eh, samozřejmě má jasný mandát, přijatý už v roce 2014 a rada přijala eh, svůj mandát v prosinci minulého roku. Jak už jsem říkal, první eh, boj, nebo první bojové kolo proběhne 21. března, tak uvidíme, co z něj vzejde. Jsem si jistý, že všichni budete tu debatu eh, velmi bedlivě sledovat. Teď se dostáváme k eh, dalšímu kolu tady u nás. A to se týká nového návrhu eh, metod alternativních výpočtů. To je také poměrně důležitá legislativa. zejména vzhledem k novému světu po 11. prosinci minulého roku. Říká řečník. Takže je tady pan Renaud Batie, místo předseda EGIS Europe, pan Mark Bungenberg, ředitel Evropského institutu a profesor na univerzitě v Sársku a Jost Korte, eh, zástupce generálního ředitele DG Trade. Stejné pravidlo a stejný postup jako Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, za pozvání na toto slyšení k velmi důležitému tématu, samozřejmě o nástroje na obchodu, obchodu a navzdory tomu, že chceme mít ofenzivní obchodní agendu, to je velice důležité pro podnikatele, pro Business Europe, zároveň eh, je důležité, abychom měli mechanismy, eh, díky nímž eh, na trhu budou rovné podmínky. A to je teď ještě důležitější. Nejsme svědky jenom protekcionismu, ale také vzestupu řady praktik, eh, které jdou nad rámec těch tradičních a antikonkurenčních praktik. Takže je důležité, abychom v EU posoudili, jak efektivní jsou naše nástroje na obranu obchodu, eh, kterými se eh, stavíme vůči těmto praktikám. Jedná se tohle tedy jenom o jednu zemi a nejedná se jenom o Čínu. Nejenom o jeden sektor, ale jedná se o, o průmysl, o obchod jako celý a to proto, abychom mohli zachovat obchod e, v, obchodí, e, v prostředí, které je stále e, mu méně nakloněné. Pokud je o ten návrh komise, tak ten stále posuzujeme, protože asi chápete, že to není úplně snadné. Musíme pochopit, jak efektivní ten návrh vlastně bude. Jak důležité bude zajistit, že eh, aby ta stávající úroveň ochrany eh, nebyla narušena a postarat se o to, aby eh, novou metodikou příliš náš průmysl nebyl zatížen. Jak už bylo uvedeno dříve, čekáme také na rozhodnutí panelu VTO o stávající metodice. Takže teď jsme v takové situaci, kdy máme stávající systém, který je napadá zatím nemáme nový systém. Takže je to taková situace, která není eh, snadná. Eh, vytváří právní nejistotu a tomu se chceme vyhnout. Musíme tedy tuto příležitost využít k tomu, abychom eh, se dobrali k lepšímu systému. Bavíme se o modernizaci, když se bavíme o nové erotice, tak bychom se taky měli postarat o to, aby ji zlepšili. Jak? Myslíme, že je důležité, aby ta nová metodika zůstala v pravidlech. Jako Evropská unie máme určitou povinnost eh, mnohem více než dříve stanovovat pravidla. Eh, chceme pravidla pro obchod, eh, chceme, aby globalizace probíhala podle pravidel a VTO je právě institucionální základ, který je důležitý. To je ta instituce, která je bude vynucovat. Takže eh, chceme, aby ta nová metodika byla v souladu s eh, pravidly VTO. Potom chceme, aby eh, se vyznačovala objektivitou. Když se bavíme o ochraně obchodu, tak je to vždycky eh, politická věc, ale především technická. Musíme eh, mít tedy k dispozici objektivní posouzení na základě objektivních kritérií a snažit se vyhnout se politickým ohledům, když tady hovoříme o efektivních slech. Takže objektivita kritérií. Potom je třeba postarat se o efektivní nástroje obchodu. Už jsme hovořili na předchozím panelu o, o hladině CO. Důležité je zachovat alespoň tu též hladinu, kterou máme dnes. Zejména když eh, se bavíme o zemích, které nedodržují eh, pravidla tržní ekonomiky. A tady nehovořím jenom o eh, zemích, které označujeme za netržní ekonomiky, nebo je za ně máme ale důležité je, aby naše eh, metodika se také zaměřila na praktiky, které pocházejí i ze zemí, které považujeme za tržní ekonomiku, ale v určitých případech eh, připomínají eh, praktiky, která, které nejsou podle pravidel tržní ekonomiky. Ten systém musí fungovat pro ten průmysl. Opravdu potřebujeme smysluplné lhůty tady. Je důležité, aby eh, byly ty jednotlivé lhůty v procedurách jasnější. Musíme se postarat o to, aby ta nová metodika nevytvářela dodatečnou zátěž eh, pro průmysl, ať už je to důkazní břemeno nebo eh, potřebou procházet delšími procedurami nebo postupovat větší právní jistotu. To jsou eh, tedy některé ty aspekty, které bychom v tom novém návrhu rádi viděli. Jak jsem říkala, my posuzujeme eh, ty technické aspekty a to, jak eh, návrh komise jde daleko. A je pro nás důležité, až parlament bude posuzovat ten návrh, aby měl k dispozici příslušná kritéria a, a abychom si uvědomili, eh, že tady nehovoříme jenom o Číně, hovoříme o z... praktikách, které nejsou v souladu s eh, pravidly tržní ekonomiky. Děkuji, pan Matěj. Thank you very much. Děkuji za dnešní příležitost. Vystupuji jménem Edges Europe. Veggies Europe združuje 30 eh, eh, združení výrobců, jejichž obrat je 500 eh, miliard a jsme proti automatickému přidělení tržního statutu Číně. A to v kontextu obchodního deficitu mezi EU a Čínou, který byl 250 v roce 2015. Současná legislativa umožňuje jasné rozlišování mezi tržní a netržní ekonomikou a státy s těmito ekonomikami, ekonomikami a Nemůžeme eh, v tuto chvíli řešit eh, dumpingové případy s Čínou, protože eh, Čína používá narušené ceny. Je tady tedy jasná vazba na modernizaci TDI. To, co chceme říct, a co je důležité, je, že třeba modernizovat eh, současné nástroje, ale eh, na druhé straně není, je potřeba řešit eh, takové případy, jako jsou uměle stanovené čínské ceny. Pokud jde o návrh Evropské komise, tak my víme, že parlament se k němu jasně vyjádřil v květnu. Eh, vyjádřil se proti tomu, aby Čína dostala tržní statut. Eh, Evropská komise eh, reagovala v červenci tím, že říkala, že Čína skutečně není tržní ekonomikou, ale na druhé straně kvůli změnám ve VTO je třeba připravit Mm, přizpůsobit legislativu a schválit nové standardy a novou metodiku, která bude více v souladu se Spojenými státy nebo bližší Spojeným eh, státům a jejich metodice. 9. Eh, listopadu, když komise schválila svůj návrh, tak eh, Edges Europe, které združuje 13 různých odvětví, si myslí, že není současná metodika výpočtu stanovena v tom návrhu komise jasně. Není tam totiž eh, jasný spouštěcí eh, faktor. Eh, navíc důkazní břemeno už nemáme nemá ta netržní ekonomika a její vývozci, ale je na straně komise a žalující strany. A pokud jde o ztráty na pracovních místech, tak tady si myslíme, že komise podcenila množství ztracených míst ve svém posouzení dopadu. Pokud jde o další Eh, znaky eh, tohoto návrhu, zda je tento systém eh, nebo návrh komise v souladu s americkým systémem. Ve Spojených státech je tím spouštěčem jasné rozlišení mezi tržní ekonomikou a netržní ekonomikou. My hovoříme o takzvaném významném narušení. Pak je tady ten rozdíl v tom důkazním břemenu a Evropská komise bude muset eh, brzy eh, rozhodnout o tom, jakou metodiku vypočtu použije, standardní či nestandardní. Eh, o tom důkazním řemenu už jsem se zmiňoval ve Spojených státech. Je to vždy exportující výrobce netržní ekonomiky, kdo nese důkazní břemeno, zatímco u nás to bude tedy Evropská komise. Pokud jde o použitou metodu, tak se používají nestandardní ehm, metody výroby v americkém modelu a u nás není jasné, jaké faktory přesně se použijí. Zda to bude ten nestandardní výrobní faktor a nebo dokázání nějakého narušení. A v této souvislosti eh, bychom si, si přáli, jako zástupci velkých odvětví, aby tady zůstala vazba mezi eh, stávajícím protokolem o přistoupení Číny a kritérii pro netržní ekonomiky. Je důležité, aby tady byl nějaký spouštěcí faktor. Chceme vědět, kdy přesně bude tento, ehm, kdy tento faktor zafunguje, bude uplatněn. Myslíme si, že je také důležité vyjasnit eh, si to důkazní eh, břemeno a poskytování důkazů o poškození. My si myslíme, že to, ty důkazy by měly, nebo toto by se mělo vyřešit v okamžiku, kdy začne nová legislativa platit. A pokud jde o netržní exportéry a výrobce, je potřeba, aby na úrovni firm se s nimi mohlo jednat eh, s jako se subjekty z tržní ekonomiky Dále třeba posílit eh, spolupráci mezi EU a VTO, abychom zajistili maximální možnost pro zachování současné metodiky výpočtu. A musíme dobře využít času eh, v procesu spolurozhodování pro nastavení co nejlepšího systému. To jsou tedy klíčové otázky, které dnes klademe komisi, jakým způsobem budete rozhodovat, kdy se uplatní ten spouštěč, eh, kdy se začne aplikovat tzv. nestandardní eh, metodika. Důležité je to pro naše malé a střední podniky, kterých zastupujeme na 80 Žádný malý střední podnik nemá dnes na to, aby mohl podat eh, žalobu. Děkuji. Děkuji, nyní Just. Děkuji vám. Já jsem zapomněl, pardon, já jsem zapomněl na pana Bungharta. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. Abych vám dnes promluvil. Já jsem chtěl něco eh, k efektivitě nového návrhu. Za prvé, nejdříve eh, sekce 15 eh, čínského přístupního protokolu neimplikuje žádnou povinnost udělit status tržní ekonomiky Číně nebo jiné netržní ekonomice. Podle stávajícího pravidla antidumpingového Číně ani jiným netržním ekonomikám VTO tento status udělí, až e, budou dodržovat příslušná pravidla. A bude o tom jednat e, odvolací orgán VTO pravděpodobně za rok a půl až dva a půl roku. Podle e, v pravidla 15 čínského protokolu o přistoupení to není rozhodující otázka pro eh, vznik jakékoliv nové metodiky. Takže z mého pohledu je dobré počkat na a eh, zprávu odvolacího orgánu VTO. Také ten vyjednávací dokument označuje, označuje možnost budoucí uplatitelnosti eh, toho eh, ustanovení 15 čínského přístupového protokolu. Ale pokud jde o metodiku, tak tu můžeme vyjet už teď. No, Evropská komise, eh, komise už eh, předložila návrh v listopadu 2016. Tímto návrhem si komise zvolila politickou střední cestu, protože Číně nedostala status tržní eh, metody ekonomiky, eh, tedy tržní ekonomiky a nebude se používat tedy příslušná eh, metodika. Spíše se budou tam přidávat cenové a nákladové faktory. Je to podobné americké metodě, nicméně to nebude srovnatelné s efektivitou a uplatněním americké metody. Ta americká metoda eh, založená na tržním a netržním eh, stavu Číny eh, stále přihlíží k nákladovým faktorům třetích zemí. Zatímco evropský rámec je, je krokem vzad v několika ohledech. Eh, důkazní břemeno je posunuto na evropského žadatele. Ta analogická metoda je vyloučena. A to asi poveze, eh, povede k eh, antidumpingovým žalobám proti čínským dovozcům a dalším dovozcům z netržních ekonomik. Nicméně ta metodika navrhovaná z mého pohledu je v souladu s VTO i když neuplatňuje eh, článek 15 toho čínského přístupového protokolu. Nicméně uplatnění této nové metody bude obtížné, pravděpodobně to nebude tak efektivní, jak jsem říkal, i jako ten model USA. Čili jaké návrhy můžeme učinit, eh, aby ta navrhovaná metoda byla efektivnější. Ten, ta metoda analogické země může být uplatněna, pokud eh, ten přístupový protokol k VTO eh, proto poskytuje právní základ. To znamená z mého pohledu do té doby, než odvolací orgán VTO od, tedy rozhodne na základě, eh, na základě eh, žádosti nějakého odvětví můžeme zavést příslušný režim. Tady jsou třeba obecné zásady, které je třeba, aby komise eh, přijala k aplikaci té nové metody. Tyto obecné zásady by měly dát jasně najevo jaké důkazy musí dané odvětví poskytnout a, a měli by jasně definovat eh, pojmy, například definici, eh, nebo by tam měla být definice eh, pojmu relevantní trh, příslušný trh. Také popsat, by tam mělo být popsáno, jak tedy kalkulovat jednotlivé parametry a také popsat podmínky, eh, kdy použít eh, cenové eh, podmínky ze třetích zemí, které cenové faktory lze použít, zejména pokud sociální a ekologické náklady obyčejně nevznikající v státem ovlivňovaných ekonomikách, ve státních podnicích, alespoň ne ve srovnatelném rozsahu, mohou být přidány k té navrhované kalkulaci. Poslední připomínka. Tohle slyšení se zaměřuje na novou metodu kalkulace. Nicméně eh, to je velmi důležité pro netržní ekonomiky a pro eh, probíhající vyjednávání o investicích a o těch složitých eh, instrumentech na ochranu obchodu. Já si myslím, že ty by měly být opravdu eh, více specifikovány. Děkuji, pane Bungarku. Teď pan Korta. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Lange. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá veřejné slyšení, které dnes organizujete k tomuto návrhu, protože se jedná o návrh velice důležitý. Eh, komise ho předložila 9. listopadu a hodně se liší od návrhu, eh, který byl vlastně původně předložen v roce 2013. Nový návrh je mnohem cílenější a řeší konkrétní záležitosti, které souvisejí se změnami, ke kterým došlo v části 15 protokolu o přistoupení Číny k VTO, tak jak už tady bylo vysvětleno. Asi nepřekvapí, když řeknu, že se domníváme, že tímto návrhem Evropská unie dostane nástroje, jak účinně eh, využívat svých eh, nástrojů na ochranu obchodu, abychom mohli mm, řešit eh, aktivně případy nekalé hospodářské soutěže a plně se tak ochránit naše práva VTO způsobem, který je v souladu s pravidly VTO. Pro nás je velice důležité, abychom ve všech svých krocích úzce spolupracovali s VTO, dodržovali pravidla VTO a poslední uh, události na druhé straně Atlantiku by měly pouze eh, náš argument posílit. Já bych eh, v tuto chvíli chtěl zdůraznit eh, dvě zásadní věci. A tím možná rovnou zareaguji na některé dotazy vznesené před řečníky. První věc. Když se podíváte na podstatu našeho návrhu, ta komise je přesvědčena o tom, že tímto návrhem nastavujeme nejlepší politické řešení, jak zajistit, abychom si udrželi eh, účinné nástroje na obranu obchodu a také, abychom dostali svým závazkům ve VTO. Chci eh, to podpořit eh, tím, že zmíním hlavní rysy našeho návrhu. Tím možná zareaguji na problémy, které jste dnes odpoledne tady zmínili a i před předchozích eh, jednáních, které jsme společně eh, vedli. Tento návrh řeší netržní narušení trhu, eh, která jsou spojena se státními intervencemi, například nekalé narušování trhu ze strany státu, snižováním cen a nákladů. Samozřejmě, že jde o náklady, Eh, které eh, jsou pod kontrolou státu, eh, alespoň do určité míry. Druhá věc. Tento návrh je neutrální vůči zemím, žádnou zemi zvláště nevypichuje, což má své právní, ale i politické výhody, to je třeba si říci. Třetí věc, kterou chci zdůraznit, je to, že se snažíme tímto návrhem zajistit řádný přechod od současné praxe a současné legislativy k novému systému. Vlastně veškerá opatření, která dnes fungují na základě současné metodiky, eh, už se nebudou revidovat, eh, přestanou platit, eh, stanou se minulostí a to je velice důležité, protože když se podíváte na současný systém, tak více než 50 opatření eh, platí v tuto chvíli a těchto by se nová metodika dotkla, ale ona se jich nedotkne. Takže eh, to je taková útěcha pro, pro vás. A eh, dále si myslím, že je to způsob, jak zajistit, aby evropský průmysl nenesl další zátěž v podobě důkazního břemene. A tady je důležitá zpráva, kterou útvary komise zpracují a na níž se mohou eh, spolehnout evropské firmy a případní eh, eh, navrhovatele ve sporech. My zajistíme, aby tyto zprávy, které budeme zpracovávat, byly všem k dispozici v okamžiku, kdy začne nová legislativa platit. Takže z našeho pohledu, když srovnáme nový systém s tím současným systémem, a chápu, že ten nový systém eh, nebude eh, snadno přijatelný pro, pro firmy, ale nový systém vlastně dramaticky současnou situaci nemění nesmíme srovnávat náš nový systém s systémem americkým, ale musíme srovnávat evropský současný systém s tím novým evropským systémem. A když provedeme toto srovnání, tak myslím, že ty eh, změny už tak dramatické nejsou. A poslední věc, navazuji na to, co řekl pan profesor o vyrovnávacím clu. Myslím si, že je pravda, že tady jeden důležitý prvek, eh, který celou situaci usnadňuje, je snaží eh, identifikovat eh, dotace, které eh, narušují trh a na základě nich spustit vyšetřování. Druhá věc ohledně časového plánu. Chci zdůraznit, že je velice důležité, aby spoluzákonodárci vyvinuli maximální úsilí a pokusili se schválit tuto legislativu co možná nejdříve. Víme, že panují názory, že by bylo lepší celý proces zpomalit a možná dokonce i vyčkat, než Mm, skončí ten postup, který iniciovala Čína pro řešení e, sporů a počkat si tedy na výsledek e, tohoto procesu. My s tímto názorem nesouhlasíme, domníváme se, že vzhledem k tomu, že návrh je opodstatněný, e, dobře připravený, je v souladu s VTO, je lepší a moudřejší, nečekat na výsledek procesu vyřešení sporu a být připraveni a mít systém připravený, dobrý systém, který by eh, obstál vůči VTO. Ale na druhé straně eh, nesmíme být příliš defenzivní, ale nechceme ani na sebe brát eh, příliš velká rizika v případě, že bychom v Ženevě přihra- prohráli, anebo že bychom následně prohráli v Lucembursku. Ani toto riziko nesmíme podceňovat a bereme ho v potaz a tímto mm, touto perspektivou třeba hledět na navrhovanou legislativu a byli bychom rádi, kdyby stoupila v platnost ještě letos. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě, že Evropský parlament bude jednat rychle a seriózně, ale zároveň vám chci připomenout, že čekáme na návrh Evropské komise, a to již téměř 15 let. Takže tady je taková, řekněme, sdílená odpovědnost. A teď se dostáváme k diskuzi pan Ciko. Eh, grazie, e grazie. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji eh, všem panelistům, zástupcům podniků, univerzit, kteří vystoupili. A souhlasím s poslední připomínkou pana předsedy Langena. Já si myslím, že Evropský parlament by neměl konat eh, úspěchaně a jenom proto, eh, že by se mělo i dále diskutovat na toto téma. My bychom potřebovali kvalitní a skutečně efektivní diskusy. Máme tady velkou odpovědnost, která spočívá v tom, že musíme zajistit ochranu a záruku těch nejlepších možných podmínek pro naše podniky. To je součástí evropského programu. Máme dokonce eh, hlavní směry, které byly jaksi vytyčeny panem předsedou Junckerem. A proto jsme rádi, že tady máme tento návrh. Nechci se opakovat, ale myslím si, že si musíme uvědomit, že Evropská komise se domnívá, že tento návrh musí lépe odpovídat těm jednotlivým uh, ustanovením, která platí z hlediska mezinárodního práva. A to v souvislosti s Čínou. Pokud to ovšem srovnáme s USA, tak nejenom si uvědomíme, jaké tady existují rozdíly, ale také, jak odlišné dopady toto bude mít z hlediska ochrany Velice rychle bych chtěl připomenout některé důležité body. V USA máme šest kritérií, které byly přímo zapsány do Tariff Act. A e, to umožnilo vytvořit určité e, propojení s opatřeními, které mají povahu antidumpingu. Náš systém je popsán tedy v, tom, v té zprávě, která byla vypracována komisí, a to už v podstatě v roce 2008. Ve Spojených státech máme systém, který můžeme definovat jako neutrální. E, necituje se tam Čína, ale je tam šest kritérií, které se musí uplatňovat za předpokladu, že ta zahraniční ekonomika je tržní. Jaké rozdíly tady existují v současnosti mezi EU a USA? Ten návrh na řízení ze strany komise eh, blíží se tomuto americkému systému, či nikoliv? A jak se jemu blíží? Já myslím, že by bylo dobré to, to dobře vysvětlit, abychom chápali to, to, tento návrh. Eh, také víme, že e, ta zpráva, o které jsem hovořil, je vlastně obsažena v tomto návrhu. A pokud se podíváme na to, jak má fungovat tato zpráva, tak pak si musím položit otázku, proč může komise, ale není povinna. Proč je tady e, tedy tato jakási rozhodovací pravomoc pouze na úrovni komise, která si musí rozhodnout, může rozhodnout, zda učiní tuto zprávu či nikoliv. A také bych chtěl vědět, jak je tady právní základ. A hlavně bych eh, chtěl zjistit, kdy tato zpráva bude realizována a jakých zemí se bude týkat. Bude se to týkat pouze některých odvětví nebo všech odvětví? A jaké tady budou termíny? Kdy má tato zpráva být vypracována? My jsme si tady vyslechli také stanovisko komise ohledně důkazního břemene. Já si myslím, že je velmi důležité jasně vysvětlit, kdo ponese toto důkazní břemeno z hlediska tohoto nového systému. A co může být vnímáno jako důkaz? A to zvláště z hlediska malých a středních podniků, protože ty jsou méně organizovány a proto mají také menší kapacitu v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Naším zpravodajem je tady eh, Manuel Moller a eh, nemohl dorazit a nechal mi asi 12 otázek, ale já je si všechny nepoložím. Jenom úvodem říká, že zdá se mi, že ta analogická metodika není, nebo metodika analogické země není dokonalé, ale, dokonalá, ale jasně eh, rozlišuje mezi tržní a netržní ekonomikou abychom eh, se eh, eh, přizpůsobili vypržení platnosti některým, některých uplatnění toho čínského protokolu, tak komise musí navrhnout příslušné, tedy příslušné opatření k těm závažným narušením. Na profesora Benberga tady má otázku. Je ta vágnost opravdu výhodou vzhledem k čínském stížnosti na VTO? Pomohlo by, kdyby existoval eh, seznam kritérií toho, co je eh, významné narušení, nebo je lepší tady nechat prostor pro dodatečná kritéria, která tam zatím nejsou. A potom obecněji je řečeno, vzhledem k tomu, že pojem tržní ekonomiky už nebude eh, podle evropského práva existovat, podle návrhu komise, bylo by možné zahrnout sociální, ekologická nebo dokonce daňová kritéria do eh, toho konceptu, do toho pojmu eh, významného narušení. Děkuji, pan Lunes. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zareagoval a nebo navázal na tu svoji otázku z prvního kola, na kterou jsem nedostal odpověď. Čili eh, jaký je aktuální stav ženevského procesu? Neměli bychom počkat na jeho výsledek? a koordinujeme své kroky se svými partnery. Já se ptám na to zejména vzhledem k tomu, že pan Batie z Egisu se e, na jednom ze svých slajdů zmínil, že by bylo lepší počkat na rozhodnutí odvolacího orgánu VTO, než přijmout neefektivní metodiku i v a ale komise e, zase říkala, že by e, měla jít rychle bychom neprohráli, tak by mě eh, zajímaly tyto dva odlišné názory v tomto ohledu. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl celou řadu otázek za svou frakci hm, na adresu panelistu. Děkuji jim, ale já bych chtěl položit úplně jinou otázku po té, co jsem si vyslechl tuto diskusi. My tady eh, můžeme činit tak, jako kdybychom rozhodovali o tom, zda je to tržní ekonomika či nikoliv. My máme různé definice eh, tržního hospodářství eh, z hlediska různých částí světa. Takže tady jde o to, jestli s tím souhlasíme či nikoliv a jakým způsobem potom eh, budeme toto zohledňovat z hlediska modernizace této propočtové metody. Takže Měli bychom eh, v rámci VTO najít společnou cestu z hlediska těch třetích států. To znamená eh, vypořádat se s různým vnímáním tržní ekonomiky. A to jsou ekologické záležitosti, sociálně politické otázky, pracovně právní. V podstatě tady se jedná o nové vyjednávání obchodní politiky. Trump prohlásil, že Německo z hlediska eh, přebytků, z hlediska té výkonnostní bilance, eh, prohlásil, že vlastně se budou penalizovat tyto výrobky, takže tím on v podstatě zasahuje i do řešení této otázky eh, kalkulace v případě těchto tržních ekonomik. Můžeme se podívat na jednotný trh a můžeme zjistit, že některé produkty z jednotlivých členských států podstatě se eh, nemohou realizovat na tom jednotném trhu, protože jsou tady odlišné eh, bilance v těch jednotlivých evropských členských státech. Vzhledem k tomu, že tady dochází k různému porušování hospodářské soutěže. Proto Chci v podstatě jenom se zeptat na tu logiku, jakým způsobem se nám podaří zajistit kompatibilitu mezi VTO a mnohostranou strukturou u těch velice složitých otázek, jako je antidumping anebo obrana obchodního, obchodní politiky. Děkuji. Pan Buchner. Dvě otázky. Před několika týdny Tady byli zástupci obchodu USA v Bruselu. A jak se na to díváte? Budete koordinovat postupy například z hlediska Kanady? Bude se EU také účastnit různých jednání ohledně koordinace? A jak se díváte na biodiesel a na stanovisko VTO? Tady máme návrh komise a já se ptám, jestli je slučitelný. A dále protokol eh, přístupu Číny do VTO. Tady víme, že se tu objevuje otázka toho, zda kritéria tržní ekonomiky mají být zapracovány v národní legislativě. Pokud ten návrh komise nebude kompatibilní s VTO, tak pak tady eh, vlastně vydáme tu, ten základ pro definici tržní ekonomiky. A co budeme v takovém případě nekompatibility dělat? Děkuji, pan Fielner. Děkuji. Jenom dvě stručné otázky. Za prvé, souvisí to eh, s, těmi, s tím, zda se spojit s jinými zeměmi. Nicméně Japonsko nepoužívá, nebo ptám se, používá nástroje na ochranu obchodu nebo antinapengová cla a Spojené státy nezmiňují ve své legislativě eh, země s netržní eh, ekonomikou, což nevím, jestli je tedy přesně v souladu s pravidly VTO. Potom otázka zastáncům nástrojů na ochranu obchodu a případně vyšších cel. Opravdu nerozumím té strategii nebo tomu argumentu počkejme si na eh, výsledek sporu u VTU. Vezměte si takový spor, máte dva právníky, každý eh, argumentuje za svoji stranu, stejně tak to mohou být různé právní útvary, ale já mám dojem, že Evropská unie má v tuto chvíli tři instituce se svými právními útvary a ta ty se shodnou na tom, minimálně na tom, že něco je potřeba změnit, abychom byli plně v souladu s VTO, což je poměrně neobvyklá situace, ale zkrátka na tomto se shodnou, že něco změnit eh, je potřeba. A pokud teda tomu tak je, tak eh, kdybych pracoval v komisi a měl aplikovat eh, tuto legislativu, tak v případě individuálních případů bych se musel vlastně mm, trefit nití do ouška jehly za nesmírně obtížných podmínek. Jinými slovy, neznamená to, že vlastně za takto obtížně stanovených podmínek se žádné nové případy nebudou objevovat, že vlastně vyhlásíme moratorium na nové případy a tak se ptám, jestli vůbec ten systém stojí za to. A druhá otázka, kdyby se prokázalo, že jsme eh, v souladu s VTO, tak co pak uděláme se všemi eh, těmi zaplacenými antidumpingovými cly, které byly vlastně zaplaceny v souladu s evropskou legislativou, protože Lucemburg eh, by obvykle neřídil vyplacení takových cel, pokud by se prokázalo, že jsme vlastně zarinkskovali, pak jsme zkrátka prohla, prohráli, tak se ptám, zda by to vůbec stálo za to. Jestli se vyplatí z tohoto hlediska taková strategie počkat, až se VTO nějak rozhodne. Děkuji. Já mám tedy jinou zkušenost, kdy máte dva právníky, tak máte aspoň tři různá stanoviska. Ale ještě než předám slovo zpět našim odborníkům, tak chci požádat zpravodaje, Evropského hospodářského sociálního výboru, který se věnuje nástrojům na ochranu obchodu, pana Béma, aby vystoupil a položil své dotazy. Já bych chtěl poděkovat za udělení slova a za to, že jste přizvali zástupce Ekonu na toto jednání, které je opravdu příkladné, podle mého názoru. V eh, prosinci bylo vytvořeno nové znění tohoto nařízení ohledně antidumpingu a už minulý rok jsme v podstatě vypracovali naše stanovisko ohledně Číny jako tržní ekonomiky a také jsme hovořili o ocelářství. To znamená, že můžeme navázat na toto, můžeme jak si zachovat kontinuitu. My jsme pro tento nový přístup komise. To znamená neutrální přístup k těm zemím. V posledních týdnech jsme hovořili často o tom, jak se ty ekonomické podmínky velmi rychle mění. Takže ne, nesmí se jednat pouze o jednu zemi a musíme se dívat také na budoucnost. A považujeme tento e, přístup ohledně porušování hospodářské soutěže za e, průchodný, uplatnitelný. Samozřejmě jsou tady praktické potíže z hlediska tou kalkulační metodiky, a mm, tady měli bychom samozřejmě zohlednit tyto možné dopady z hlediska porušování a proto musíme tedy samozřejmě diferencovat také cenotvorbu. Už několik se hovořilo tak o tom, že jsme vlastně v zaminovaném právním poli. To znamená, že tady Máte minimálně tři možné interpretace. Je to 15a a písmeno i. A z tohoto důvodu samozřejmě by bylo lákavé říci počkejme na to, co se rozhodne na úrovni VTO. V našich e, diskusích jsme vycházeli z toho, že by bylo smysluplné se vypořádat s tím problémem. Já sám jsem eh, v podstatě s původním povoláním soudce, takže vím, že se to může velmi protahovat, takže to by opravdu nebylo uspokojivé řešení pro ty podniky, kterých se to týká. Není možné eh, z jejich hlediska říkat vy, vyčkáme. Nicméně vidíme, jaká jsou tady rizika, která souvisejí s tímto novým přístupem. V souvislosti s novým návrhem se tady objevuje také Eh, ta situace, že bychom měli v podstatě vyškrtnout všechna ta zařízení, která pocházejí z netržních ekonomik, to může mít eh, určitá, určité dopady a může to být odlišně vnímáno, interpretováno v těch postižených zemích. Takže bylo by dobré v tom úvodním ustanovení na to poukázat. My se domníváme, že je vhodné mít mezinárodní přístup, to je velmi důležité, je to sice obtížné, ale pokud eh, určité země budou uzavírat své hranice z hlediska produkce z některých zemí, tak eh, to samozřejmě bude problematické. Právě v této obtížné situaci potřebujeme silnější mezinárodní spolupráci. V našem výboru jsme se zabývali zvláště mm, také eh, postupy odškodňování. Naším cílem musí být, aby malé a střední podniky měli možnost eh, řešit spory tím způsobem, tak jak se tady popisuje. Samozřejmě důkazní břemeno, to je také zásadně důležité. A mm, tady si musíme uvědomit, že eh, máme tady země, které eh, mají výrazný podíl státních úřadů z hlediska těchto postupů, takže i to musíme zohlednit. Velký význam mají také specifické zprávy ohledně jednotlivých odvětví, ohledně jednotlivých zemí. To by mělo být jasně ještě řečeno. Tyto zprávy by měly být eh, povinné a měly by být pravidelné. Také pokouze, poukazujeme na to, že tato metodika, i když jsme eh, pro tuto metodiku, bude také požadovat eh, větší vybavenost lidskými zdroji. I na to musíme myslet. Pokud půjdeme touto cestou, tak musíme mít více lidí, kteří se budou zabývat touto záležitostí, protože jinak se tyto nástroje nebudou moci používat. I to musíme zohlednit. Dále se domníváme, že toto, tato nová verze, verze nařízení o antidumpingu by eh, měla zakotvit eh, tuto novou eh, moderní metodiku. My jsme se intenzivně zabývali zvláště otázkou cel a pravidla toho nižšího cla a snažili jsme se předvídat ty problémy, do kterých se můžeme dostat. Samozřejmě je tady otázka, jaké rozpětí by tyto antidumpingové postupy by měly mít v rámci VTO. Pokud bych to měl schrnout, tak jsme pro tento návrh. Vidíme tady určitou právní nejistitu eh, z hlediska eh, stanovisek právních služeb by bylo dobré se na to ještě hm, podívat, ale myslíme si, že bychom měli dále jít touto cestou. Děkuji. A nyní dávám slovo expertům, aby zareagovali na otázky. Takže tři až čtyři minuty nejdříve bude hovořit Luisa. Děkuji jenom stručně, protože řada otázek na mě adresována nebyla. Pokud jde o kritéria, tak v tuto chvíli Tady máme těch pět známých kritérií, která určují, zda je trh eh, nebo země je považována či není považována za tržní ekonomiku. A nijak konkrétně v tuto chvíli o těchto pěti kritériích nehovoříme, ale když se zmiňuje v novém návrhu narušení na trhu, tak eh, se tam vlastně implikují tato kritéria, ale ptám se, zda bychom měli jít nějak dále, nebo se jenom přidržet těchto pěti kritérií, nebo jít nad jejich rámec. Jak už jsem řekla, myslím si, že vlastně my tedy v Business Europe stále situaci eh, posuzujeme. Jsme rádi, že kritéria stanovena jsou. Na druhé straně bychom se neměli omezovat na to, že mm, se budeme držet jenom této možnosti a další alternativy do budoucna zvažovat nebudeme. Myslím, že bychom se neměli omezit na těch současných pět kritérií, měli bychom uvažovat do budoucna o různých dalších postupech. To je, myslím, náš základní argument. Myslím si, že bychom tedy měli do určité míry eh, si svůj rozhled eh, rozšířit. Je tedy důležité, aby i když zůstane v platnosti těch pět kritérií, abychom si své možnosti alternativy do budoucna neomezovali. Teď se dostávám k dodržování pravidel VTO a zda bychom měli čekat na rozhodnutí VTO nebo ne. V ideálním případě by to byla hm, jaksi dobrá možnost, ale trvá to docela dlouho, takže na druhé straně zase víme, že VTO a posouzení VTO se bude týkat současného mechanismu, současné metodiky a nikoli metodiky budoucí takže ty pochyby budou přetrvávat a pokud současná metodika bude eh, označena za nekompatibilní, tak eh, dobře bude nahrazena metodikou novou, ale stejně nevíme nebo nebudeme vědět, nebudeme si stoprocentně jistí, zda ta nová metodika bude stoprocentně v souladu s VTO nebo ne. Takže se vlastně můžeme ocitnout určitém právním váku či nejistotě a to po poměrně dlouhou dobu a tomu bychom se asi měli vyhnout ve prospěch našich firm. Děkuji. Děkuji. Není pan Batie. Děkuji za tyto otázky. Začnu tím, eh, co se týkalo seznamu kritérií. Ano, mohli bychom tam některá doplnit, mohli bychom tam doplnit celou řadu kritérií, která v tuto chvíli chybějí pro identifikaci netržní ekonomiky. Ale co je ještě důležitější, alespoň pro nás, je uh, k jakému závěru dospěje zpráva. Zda tam bude hovořit, eh, zda bude hovořit o narušení trhu a to bude kritérium, nebo to bude ten spouštěč? To je pro nás eh, důležitá otázka. Pak co se týče eh, retroaktivního účinku, jak se ptal pan Lunes. V případě VTO rozhodnutí nemají retroaktivní účinek, platí eh, bezprostředně, určitě se eh, musí komponovat do právního řádu EU. Názor právníků je tedy takový, že jediný případ, eh, kdy by legislativa mohla být atakována u Evropského soudního dvora, je v tom případě, že se rozporuje rozhodnutí, které bylo eh, schváleno, jinými slovy nová legislativa implementuje sankce VTO. Pokud nás VTO dnes sankcionuje, tak podle nové legislativy, které chce, kterou chce Evropská unie přijmout, tak pokud bude považována za nesprávnou z hlediska VTO, my můžeme rozporovat zákonnost eh, sankcí VTO u soudního dvora. Máme tady Julkateru Valem Paris, eh, kde se eh, hovoří o tom, že tady není žádný přímý dopad a tudíž žádný účinek. jde o otázku, do jaké míry se mají upravit náklady. Eh, na tuto otázku bych raději teda neodpovídal. Co se týče právní nejistoty, jak se ptal pan Fielner, co si myslíme o právní nejistotě, která takto vzniká? K retroaktivnímu účinku a právní jistotě bych tedy řekl, že právní jistota eh, by se neměla týkat metodiky. Pro malé střední podniky eh, a jejich investice je to opravdu naprosto zásadní. Takové firmy plánují v horizontu tří let eh, a mm, budou si muset úplně upravit a změnit účetnictví pokud budou vybrány eh, do, do vzorku. A pro takové firmy je to, to jsou obrovské náklady a samozřejmě, že touto cestou nepůjdou, dokud nebudou přesně vědět, eh, jaká metodika výpočtu se bude používat. Takže pro ně je ta právní nejistota velice důležitá. Takže tímto způsobem bych zareagoval na vaše dotazy. Děkuji. Není pan Bloomberg. Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka, která tady zazněla, se týkala vágnosti nové metodiky a případné eh, výstupy z eh, řešení sporů u VTO. Já to vidím tak, že nová metodika, vzhledem tomu, že je tak vágní, tak může být eh, nesvnímána jako metodika, která vyhovuje VTO vlastně ve všech případech. Každý případ je tedy potřeba poměřovat eh, proti tomu, zda taková žádost je v souladu s VTO nebo není. My se dostáváme zpátky eh, k části 15 eh, protokolu přistoupení Číny, protože aplikace nové metodiky je přímo propojena s tím, zda čínský protokol o přistoupení bude eh, nadále v platnosti nebo ne, protože pokud eh, tento protokol už platit nebude, tak eh, se nemůžeme spoléhat na cenové faktory třetích zemí. A z tohoto důvodu mm, si myslím, že je potřeba počkat si na výsledek případu, který iniciovala Čína 12. prosince. Vše je tedy vzájemně propojeno a také ten výsledek dalšího aplikování čínského protokolu je relevantní pro stanovení eh, důkazního břemene do budoucna. Pokud odvolací orgán nakonec za dva, tři roky řekne, že čínský eh, protokol přistoupení část 15 již neplatí, tak eh, eh, budeme stát proti tomu rozhodnutí VTO o bionaftě. Pokud tento protokol už ovšem platit nebude, tak si budeme muset velice pečlivě znovu pročíst ustanovení o bionaftě, protože bionafta to je případ, který se týká například Argentíny. A otázka stojí, zda to je srovnatelný eh, případ, pokud jde o narušení čínského trhu. Zkrátka výsledek takového eh, sporu eh, se může hodně lišit podle toho, zda se bude uplatňovat tato nová metodika na Čínu jako netržní zemi. Takže já si myslím, že je důležité získat jasné informace o interpretování ze strany VTO. Kromě toho potřebujeme dobré řešení v oblasti účinnosti. Je třeba vědět, jaké faktory budou eh, použity v nové metodice. A možná bychom měli zahájit novou diskuzi o sociálních a environmentálních nákladech, protože i to je věc, o které se diskutovalo ve vašem výboru v souvislosti s pravidlem nižšího cla, s cenovými faktory při výpočtu tzv. běžné hodnoty. Tak, tím bych to uzavřel. Děkuji. Děkuji a na závěr Just. Thank you. Um... Děkuji. Já bych nejdříve rád eh, odpověděl na otázku pana Čibuse. Eh, jako zpravodaj, myslím, eh, poukázal na řadu důležitých věcí a já Nechci, aby mi bylo porozuměno. Samozřejmě musíme si projít všechny ty otázky, které eh, byly položeny. Já jsem řešil jenom ty některé věci, které zazněly. A je pravda, že komise si myslí, že je rizikem přijímat teď pravidla, aniž bychom chtěli být defetističní. Máme silné právní argumenty, ale nikdy nevíte. Můžeme mít štěstí nebo ne. My se ale domnívám do značné míry, že bychom neměli postupovat riziko. Jinak je tady celá řada jiných důležitých otázek z dnešního odpoledne. A samozřejmě si je musíme projít a poskytnout vám dobré odpovědi. To je zcela legitimní a vůbec nerozpojí potřebu to učinit. Tam to si určitě najdeme čas. Potom, jestli ten nový systém, to znovu eh, říkal pan Čiko, nás eh, přiblíží americkému systému, určitě ano. Tak to opravdu je. Nebude to stejné, ale bude to mnohem eh, bližší než naše stávající nařízení. Stávající legislativa konkrétně zmiňuje Čínu a řadu dalších zemí, u kterých se uplatňuje jiné pravidlo. Legislativa USA tohle nezmiňuje. Je to, aniž bych uh, chtěl být, uh, mít nějak, se vyjadřovat s nedostatkem vlastně respektu, je to takové mnohem hlavější. Přesto je to vesmírně uh, velmi efektivní a z toho se můžeme inspirovat. Nicméně mm, určitě se přiblížíme jejich systému. Potom pravomoci a flexibilita, které ten návrh převeze, eh, dá komisi. A nejasnost, nedostatek eh, jasných kritérií. Ano. Samozřejmě je to pravda. My žádáme o velice eh, značné pravomoci a kompetence a, a je to důležité, abychom mohli řešit všechny možné okolnosti. Nechceme znovu být vázáni velmi specifickými kritérii. Proto v tom případu eh, návrhu jsou ty příklady vsuvky mimo jiné a říkáme, že potřebujeme flexibilitu podle rozvoje eh, trhu. Potřebuje to také samozřejmě důvěru v komisi. A je také třeba, o všechny klíčové sektory a klíčové země byly včas k dispozici. A také eh, aby to všechno probíhalo eh, na veřejnosti, aby to všichni, všichni také mohli napadnout, aby eh, tedy eh, neměla nakonec pravdu vždycky jenom komise. Potom sociální dumpingové nebo daňové otázky, to je dobrá, to je dobrá věc. Dnes je to nemožné. Dnes toho nedosáhneme v budoucnosti, a vzhledem k tomu, že ta kritéria jsou mnohem flexibilnější, eh, je tady určitá otevřenost. Ale musím být nesmírně pečlivý. Systém Spojených států například tam neumožňuje zahrnutí eh, mest. Ale mohli bychom eh, do toho jít, pokud bude prokazatelné, že vzhledem k nízkým mzdám nebo nedostatečným pracovně právním vztahům by tam mohla být vytvořena výjimka. Takže teď to bude mnohem eh, uvolněnější než do posud. Pan Lones, eh, skoordinujeme se s Spojenými státy velmi intenzivně a ty dva případy jsou řešeny bo- po boku. A určitě eh, chceme zůstat v kontaktu s americkými přáteli. A potom otázka a pro pana Buchnera k případu biodieslu, bionafty. To je ano, to je důležitá věc, ale pro nás my, my, my nemůžeme z toho eh, vyvozovat příliš velké závěry, protože tady se jednalo o zdanění vývozu a na základě jednoho případu bychom nechtěli odvozovat novou filozofii, která se týká eh, definice eh, narušení trhu. Kompatibilita z nového návrhu z VTO, to tady byla taky další otázka. No samozřejmě moc bude překračovat, až k němu dojdeme, to je ta snadná odpověď. Nejdříve eh, začneme řešit ty závažné právní otázky, které máme na stole teď, kde si myslíme, že eh, je naše situace poměrně slabá. Tady jsme to eh, trochu vylepšili tímto návrhem, aniž bychom chtěli toho změnit příliš mnoho. A určitě to posílí naše argumentaci v Ženevě kdyby tady byl zase další případ proti nové legislativě, to uvidíme vzhledem k výsledkům nového panelu a dalších rozhodnutí odvolacích orgánů. A potom, jestli uh, ty, uh, o, o, ta rozhodnutí odvolacích orgánů budou mít uh, retroaktivní účinek, já si myslím, že ne nic takového neplatí pro ženevská rozhodnutí, ale náš vlastní účetní dvůr, může, eh, eh, tedy soudní dvůr může dojít k jinému závěru, včetně retroaktivity. To není jasné. Děkuji. Tak vzhledem k tomu, že nám právě dochází čas, tak už nedám slovo uh, zpravodaji, ale uh, akorát uzavřu to zajímavé slyšení. Myslím, že to eh, první kolo bylo docela eh, jasné. Pojmenovalo klíčové eh, body v modernizaci nástrojů na ochranu obchodu a na té druhé věci je třeba ještě zapracovat. Děkuji všem panelistům, rádi jsme vás tu viděli, podělili se o vaše zkušenosti. Každopádně budeme i nadále eh, spolupracovat a pracujeme na vhodném řešení pro eh, průmysl i pro pracující v Evropě. Děkuji.